Right. Uh, can we um, settle down, please? Prosím, usaďte se. Já eh, vím, že tady máte hodně co k jednání, ale čeká nás nabitý a závažný program. Dovolte, abych vás přivítal na první z dvou plných pracovních dnů našeho výboru. A jenom připomínám, že jako vždy budeme vysíláni na webu a e, vítám tedy zde i e, e, všechny, i když se omlouvám, že začínáme pozdě, ale jako vždy členové mají hodně práce a já mám tady Hm, potěšení přivítat paní Armeno Badachino, nevím, Baldacino, možná bych to měl vyslo, vyslovit. Je to kolegyně, která je za kolze, kolegu Luise Greka, který se stal eh, hm, místo předsedou vlády na Maltě. Takže vítejte, vítáme novou kolegyni. A budeme se těžka, těšit na vaše příspěvky k činnosti výboru. A jak jsem řekl právě před chvílí paní Aibele. Pan Maskart, pan premiér Malty také býval členem našeho výboru, takže vidíte, premiér a e, e místo předseda vlády e, jsou bývalými významnými členy našeho výboru IMCO. Takže vám přeji e, vše nejlepší. E, děkuji. Já doufám, že také budu následovat Eh, kariéru eh, našeho premiéra a místo předsedy vlády, kteří byli v tomto výboru. Děkuji za vaše vřelá slova přivítání a také i já bych chtěla eh, chtěla tedy, tedy mm, zde kvitovat z činnost našeho premiéra a místo předsedy vlády bývalých členů. Takže dobře. Takže vidím, že jste kondici. A teď informace pro členy. A to velice úspěšná delegace do Chorvatska v Dubnu. A e, zprávu máte k dispozici v celé řadě jazyků. Během e, té cesty jsme se poprvé vlastně sešli s místo eh, předsedou vlády panem Mimičem, který byl jmenován nyní komisařem pro spotřebitele. A příští týden 4. června, ano, 4. června v 9 hodin, je 4. června v 9.30, mm, náš eh, výbor eh, uspořádá slyšení, abychom potvrdili eh, ho ve funkci, kdy naši členové mu budou klást otázky, aby zjistili, zda je vhodný pro tuto funkci. Tak doufám, že všichni členové dorazí a bude to také na webu live. A dále máme zde eh, zprávy z předchozích schůzí, které považujeme za schválené, pokud nebudou námitlet. Máme také. Ano, také mm, to bude zítra. A dovolte tedy, abych teď přešel k prvnímu bodu dnešního programu. Takže máme zde dva body před slyšením eh, o eh, bezpečnosti spotřebních výrobků a dohledu nad trhem, ale předtím ještě si řekneme, jaké jsou aktuální jaký je aktuální stav vyjednávání eh, o agendách, jako mm, je, mm, jsou veřejné zakázky a zde eh, máme tedy pana eh, Tarabelu, který mm, poreferuje. My jsme včera pracovali od 6.30 do 9 na, a pan Tarabela nám řekne aktuálně, jaký je vývoj s touto agendou, tedy agenda veřejných zakázek. Marku, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Dnes ano, jak jste právě řekl, pane předsedo, já se pokusím poinformovat výbor IMCO eh, o dvou trialozích, které se konaly 23. ve Štrasburku a včera večer to byla sektorová směrnice Diskutovali jsme jednak o posledním klastru těch obecných ustanoveních a potom jsme hovořili o specifických sektorech. To bylo to druhé. Článek 43, hlavní směrnice. Tak zde Rada a parlament se mohou dohodnout na řešení, pokud jde o ty různé varianty. To znamená, ti zadavatelé budou moci vyžadovat, povolovat anebo nikoliv nepovolovat eh, mm, firmám, které předkládají nabídky, aby předkládali různé varianty, takže je to možné, ale není to povinné a mm, a pokud jde o, eh, pokud jde o článek 48, odstavec 1, to znamená, eh, to znamená, zde ten zadavatel, investor tedy bude mít lhůtu 30 dní, aby mohl tedy komisi předložit E, oznámení o zadání kontraktu. A pokud jde o změnu z e, e, kontraktu, článek 72, hlavní sporná otázka se týká změny smlouvy a odstavec 4 konkrétně která se týká nepodstatné změny kontraktu, kde komise eh, eh, nechce eh, akceptovat návrh parlamentu, kde jsme stanovili kritérium de minimus, de minimis. Takže podle rady bychom měli mít kumulativní kritéria a v podstatě podle nás Eh, je to, eh, my jsme tedy eh, otevření vůči tomu, my chceme mít minimální kritéria, pokud jde o služby, kde bude 10% rozdíl a pokud jde o stavební zakázky, tak 15%. Takže to navrhovala rada. My jsme byli vstřícní, ale parlament, parlament tedy potvrdil, že tato změna při plnění smlouvy tak samozřejmě musí být dost flexibilní tak abychom nemuseli opět vždycky eh, mm, muset předkládat nové návrhy, což je nákladné, takže chceme, aby to bylo flexibilní, ale aby to zase nebyly zadní vrátka pro nějaká zneužívání, obcházení a pro tedy navyšování ceny zakázky což by vlastně znamenalo velké náklady. A komise sehrála pozitivní roli v tomto vztahu, Ehm, tedy dvou zákonodárných orgánů, parlamentu a rady, takže mezi nimi hraje takovou pozitivní roli a snaží se o kompromis a snaží se sladit naše pozice, když je to těžké, ehm, dělat nějaké ústupky. Článek 82 směrnice to je ta sektorová směrnice, zde je to tež. To znamená, zde se stanovují ještě flexibilnější mechanismy, samozřejmě vzhledem k tomu, jak je, eh, vzhledem k tomu, jak, o jakou vysokou částku jde. Dále eh, zpráva, řízení. Zde eh, parlament a rada víceméně Mm, souhlasí, to znamená zru, eh, článek 84 zrušení toho jednotného orgánu dohledu. Chceme mít i podobný přístup, pokud jde o aplikaci monitoringu, to je, a, mm, to je článek 83. Nicméně parlament eh, eh, chce, abychom zde zakotvili detailnější povinnosti, jaksi striktnější než rada. A mm, ta individuální zpráva podle článku 85 by měla zahrnovat i informace o subdodavatelích a také i určité, mm, i by se tam měly eh, mm, vysvětlit důvody, proč se nepoužila elektronická cesta pro zadávání zakázek. Dále zde máme 86, to jsou ty to jsou ty národní úřady, kde jsme podpořili Eh, filozofii komisi, komise, to znamená statistické výroční zprávy, kde komise by mohla případně požadovat dodatečné informace, pokud ty statistiky jsou nedostačující hm, podle názoru komise. Parlament i chce pomáhat těm zadavatelům článek 87, když to rada to chce zrušit, chce zrušit tuto mm, logistickou pomoci zadavatelům, tedy investorům. A parlament i chce, abychom používali systém IMI. IMI eh, při zadávání zakázek. To je článek 88. Zde bylo zrušeno radou toto ustanovení. Eh, mm, diskuze o tomto bodu eh, samozřejmě bude ještě pokračovat, stejně jako diskuze o dalších sporných bodech, a to na technické úrovni. Pokud jde o tu sektorovou směrnici, o které jsme jednali včera v trialogu, který se věnoval výlučně tomuto, eh, tedy článek, článku 4 a 2 jsme se věnovali, Diskutovali jsme tedy o článku 4, o, diskutovali jsme o e, subjektech, které zadávají zakázky a která, které mají zvláštní práva, exkluzivní zvláštní práva. Šlo nám o transparentnost. Pokud jde o ty výluky, výjimky, článek 7, 10 a 28. Zde jsme diskutovali o přístupu k těm výjimkám, které jsou odůvodněné v tom, v tom případě, kdy ten mm, orgán, který zadává nebo rozhoduje tedy o zakázkách, je vystaven konkurenci hospodářské soutěži, takže to bylo akceptováno. Parlament také akceptoval i e, konkrétněji přístup rady, jehož cílem bylo vyloučit určitou činnost jako poštovní služby, e, nebo mm, mm, to tedy, tedy vyloučit Potom článek 27. Zde hm, parlament a rada se dohodli vyloučit určité segmenty, které jsou vystaveny konkurenci eh, v konkrétní geografické zóně eh, ve světle hm, procesu liberalizace tohoto sektoru, protože často v Evropě ty liberalizace zatím jsou na různých úrovních podle jednotlivých států. Dále článek 45. Eh, rámcová smlouva zde navrhujeme, abychom měli hm, lhůtu nezbytnou pro amortizaci investice a abychom eh, tedy mm, případně i eh, mm, uspořili určité prostředky tím, že se spojí různé tedy orgány, které rozhodují a zadávají zakázky. Zde mm, bychom chtěli zachovat ten princip, který jsem právě popsal, ale abych to schrnul, tendence kterou jsme eh, zjistili minule na trialogu, takže Mm, eh, rada i eh, parlament by se mohli dohodnout zde. Mm, vzájemně došlo k takovému dorozumění a i díky komisi, která se snaží vždycky nalézt alternativní řešení, zlatou střední cestu tam, kde naše pozice se liší. Pokud jde o utilities, mm, tedy o ty sektory telekomunikací, energetiky a tak dále, takže zde E, e, to se ještě bude muset řešit v technické skupině. Je třeba se dohodnout tedy na nějakém společnému postoji, takže to je vše, co jsem, pane předsedo, chtěl v této fázi sdělit. Thank you very much for that, uh... Velice děkuji za tuto podrobnou zprávu. Podle mého názoru to ukazuje, že jsme velice zapojeni do tohoto jednání s radou a teď už se dostáváme vlastně k těm závěrečným jednáním, ale vzhledem k tomu, jak je tato téma složité, si myslím, že jsme učinili dobrý pokrok díky panu Tarabelovi. Jedná se zde nejenom pouze o ty klasické věci, které se týkají zadávání veřejných zakázek, ale také e, se to týká i dalších věcí, o kterých hovořil. Máte někdo k tomu nějaké komentáře? Velice e, děkuji a vás ještě stručně informuji o některých věcech. Mám e, dobrou zprávu a špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že jsme dos- v zásadě dosáhli dohody s radou. Myslím si, že už asi znáte eh, zhruba ty, e, tu dohodu, která se týká rekreačních plavidel. Už o tom nechci hovořit, protože jsme o tom hovořili už mnohokrát. Také jsme e, strávili hodně času, která se týkala na dohodě, která se týkala prováděcích aktů a aktů přenesené pravomoci vypadá to tak, že eh, komise nám teď řekla, že není připravena k tomu, aby mohla schválit tu dohodu, takže to teď asi bude blokovat a bude tam zapotřebí jednomyslnosti nebo leda, že by se to znovu přeskoumalo. Na Koreperu se o tom, eh, na Koreperu se o tom vedly v pátek eh, hovory. Myslím si, že bychom měli počkat na výsledky, jak to bude v pátek, jak to v pátek dopadne a potom můžeme když tak připravit nějakou alternativní zprávu. Také mohu kontaktovat stínové zpravodaje, abychom zjistili, zda by souhlasili s tím alternativním textem. A uvidíme, zda ten alternativní text by byl uh, akceptovatelný. Také uvidíme, zda se nám tedy podaří se s tím nějak pohnout. Nicméně ještě vám to nesu tento text zpět na výbor, abychom o něm diskutovali a dnes se o něm nebude hlasovat. Máte k tomu dotazy? Vidím, že paní Urile, paní, eh, která je další stínová zpravodajka, trošku eh, se na to netváří, ale chci říci, že co se týče té otázky komitologie, tak to vlastně celkově prodlužuje celé jednání. Už o tom hovoříme celé týdny. Hovoří, hovořili jsme, budeme o tom hovořit i dnes v kontextu eh, směrnice o uznávání kvalifikací. A je důležité, abychom to společně s komisí vyřešili, protože jinak se tím všechno zdrží. Myslím si, že to zdržení není zapotřebí. Dobře, ale nechci teď hovořit podrobně a už vůbec nechci hovořit o těch eh, prováděcích aktech a aktech přenesené pravomoci, protože jinak bychom tady byli do rána. A chci se podívat na další téma, které se týká online hazardních her na vnitřním trhu a žádám zpravodaje pana Ashleyho Foxe, mm, aby nás o tom informoval. Vím, že jste proběhlo velice intenzivní práce, zpravodaj společně se stínovými zpravodaji usilovali o co nejlepší výsledky v této zprávě a vypadá to, že máte zájem o tuto složku, protože jsme dostali více než 400 pozměňovacích návrhů, čili teď dám slovo zpravodaj a také s ním zpravodajům. Hlasovat o tom budeme zítra. Pane Foxy, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat nejprve všem stínovým zpravodajům za spolupráci na této zprávě. Opravdu se e, ukazuje, že ten e, projekt je velice e, živý a také rozhodně není jednoduchý. A chtěl bych říci, že skutečně všichni bojují za své zájmy. Máme eh, čtyři, asi 425 pozměňovacích návrhů k této zprávě. Nevím, zda to není dokonce rekord u zprávy z vlastního podnětu. Mně to alespoň připadá, že to je docela vysoké číslo. Snažil jsem se vzít v úvahu eh, stanoviska všech politických skupin. Máme celkem 31 kompromisních pozměňovacích návrhů, z nichž 17 již bylo plně schváleno, 14 ještě zůstávají na stole. A myslím si, že někde to ještě budeme muset trošku vyladit, trošku vypilovat. A možná, že u některých eh, prostě nedosáhneme dohody a budeme to pak muset eh, řešit nějakým individuálním způsobem. Asi po mně, pane předsedo, nechcete, abych hovořil o všech 31 pozměňovacích návrzích ale dovolte mi vyjádřit se k některým věcem, které ještě eh, zůstávají nedořešené. Kompromis 8. Stínoví zpravodajové znají můj názor, který se týká případu porušení eh, povinnosti, eh, zejména stínový zpravodaj ALDE. Je to prioritou pro všechny politické skupiny a je to také součástí toho kompromisního balíčku. Vítáme skutečnost, že komise pokročila v těchto případech řízení pro porušení povinnosti ale zároveň vím, že některým kolegům se nelíbí to slovo, že to vítáme, takže možná bychom to mohli formulovat eh, ve smyslu, že bereme na vědomí a poté by s tím všichni souhlasili. Ehm, dále kompromis 12, ten byl odstraněn na žádost paní Šaldemoze. Podle mého názoru by bylo dobré apelovat na kolegy, by aby podpořili pozměňovací návrh 193 pana Krojcmana, který chce využít eh, eh, také mm, pravidla nařízení IMI o výměně informací mezi vnitrostátními regulačními orgány. Nyní kompromis číslo 23. Je zde protinávrh, který předložila skupina EPP. Podle mého názoru by to mohlo mít eh, nežádoucí dopady. Proto jsem předložil další protinávrhy, které podle mého názoru snad mohou odsouhlasit všechny politické skupiny. Když eh, zde eh, nechceme celoevropskou harmonizaci, eh, nebo pardon, když chceme evropskou harmonizaci, nesmíme však zároveň zabránit členským státům, aby stanovili třeba přísnější podmínky. Pak je zde také důležité, aby provozovatelé splňovali vnitrostátní zákony, ale také zde musíme říci, že vnitrostátní zákony sami o sobě musí být v souladu s evropskou legislativou. Dále, co se týče kompromisního návrhu 30, zde jsem vzal celou, v úvahu celou řadu kom, eh, kompromisních návrhů, které se týkají finančních dopadů, také se to týká sportu. A jsem velice rád, že členské státy zde nyní mají možnost pozornit na tuto věc a že se zde hovoří o takzvaných právech na um, sázky v oblasti sportu. Zde si myslím, že by to mělo spadat do působnosti subsidiarity. To je taková další věc, kde musíme kompromisu eh, dostatečně zohlednit princip subsidiarity. No a nakonec ještě jsou zde určité nebezpečné formy gamblingu. Byly zde snahy úplně tyto nebezpečné formy gamblingu eh, jak si definovat a vyškrtnout, vyřadit. Já si zde myslím, že bychom však jste měli požádat eh, skupinu odborníků, aby se na to ještě celkově podívala. Myslím si, že bychom neměli odkazovat na nějaké konkrétní typy eh, gamblingu, když nemáme k dispozici dostatečné důkazy nebo poznatky a týká se to kompromisního návrhu číslo 28. Doufám, že se nám eh, podařilo dosáhnout dohady eh, v celé řadě věcí, například co se týče výměny osvědčených postupů, eh, bojování proti stanovování, eh, ovlivňování výsledků zápasu, proti praní špinavých peněz a také um, jestli ta možnost, aby um, ti hráči mohli požádat o to, aby byli vyřazeni z těch uh, možností uh, hrát. Uh, Eh, domnívám se, že teď jsme již dosáhli bodu, kde většina, eh, člen, kde většina politických skupin může souhlasit s těmi 31 pozměňovacími návrhy. Velice mě, mě těší. Eh, a teď si rád vyslechnu názory k Děkuji vám velice za veškerou práci na tomto materiálu. A jsme také rádi, že máme k dispozici pozměňovací návrhy, abychom mohli sledovat diskuzi. Teď dám slovo stínovým zpravodajům, aby se mohli vyjádřit a také tu vítám pana Fiano, což je jeden z mých eh, nejnadšenějších eh, podporovatelů eh, zvnějška. Pojďme začít stínovými zpravodaji. Děkuji. Za prvé mi dovolte poděkovat, poděkovat našemu zpravodaji panu Foxovi, který měl skutečně účinnou metodou, jak s námi jednat, protože to byla skutečně náročná jednání se spoustou emocí a se spoustou velice důrazně zastávaných názorů, ale také se snahou dosáhnout kompromis. Tyto interní diskuze často kritizovaly dosažené kompromisy jako příliš slabé, a to v celé řadě případů. Ale já vždycky říkám, že eh, to se stává ve chvíli, kdy je třeba zohlednit různé zájmy a stanoviska celé řady lidí. Není možné mít jednoznačné stanovisko. A samozřejmě také pak všichni usilujeme o to, aby to prošlo hlasováním. Čili já tady jenom upozorňuji na tom, že výsledek je vlastně eh, cestou kompromisu. Myslím si, že pan Fox dobře popsal celý proces a to, eh, v jakém stádiu se nacházíme. A je to, že jsme tedy již pravděpodobně dosáhli kompromisu, i skutečnost, že ještě některé věci zůstávají otevřené. Dovolte mi eh, říci, že zůstává celá řada kompromisů, kde je třeba ještě lehce doladit formulaci, eh, protože padaly, padaly různé názory a to je třeba ověřit. Ale mohu potvrdit, že ty hlavní principy tohoto velké, z politického hlediska velkého kompromisu eh, se podařilo prosadit, podařilo se zohlednit protichůdné názory, eh, ovšem zůstává otevřený pozměňovací návrh 8 a kompromis s ním spojený. Čekáme tady na zprávu komise o pokroku případech porušení povinnosti. A také jsme hodně ustoupili v pozměňovacím návrhu 23, kde jde o nelegální hazardní hry. A já myslím, že poté, co ještě doladíme technické aspekty této věci a znovu to důkladně prodiskutujeme, budeme schopni se dohodnout na konečné formulaci. Myslím si, že pokud se nám podaří najít eh, dobrou formulaci, tak eh, eh, toto opatření projde, protože v podstatě je schvalováno všemi členskými státy. Pokud je o kompromis eh, v oblasti zákazu nebezpečných forem hazardních her, i tady jsme našli způsob, jak se dohodnout. Ale zase čekáme tedy na výsledek práce Evropské rady která se snaží sladit evropská stanoviska v tom smyslu, jak nadefinovat a klasifikovat nebezpečné formy hazardních her. Čili my si asi počkáme na výsledek jejich práce a pak požádáme naše experty, aby to vyhodnotili. Je to téma, které je pro naši skupinu mimořádně důležité. Pak pokud jde o kompromisní hlasování v oblasti souladu s evropskou legislativou, ten princip můžeme přijmout, ale je třeba to přeformulovat. Co myslíme souladem? Pokud se budeme všichni snažit, myslím, že se dohodneme na zbytku kompromisů. Ovšem zůstává například otevřená otázka, která je velmi ožehavá toho, jak nadefinovat proces registrace a jednotlivá omezení, jestli ty limity budou finanční povahy nebo jiné. Ale já se tedy těším na další vyjednávání a doufám, že se můžeme spolehnout na snahu všech politických skupin najít kompromis. Děkuji. Nemáme eh, mnoho času, ale ještě zítra bude čas na ústní pozměňovací návrhy. Paní Šarlemozo, děkuji, pane předsedo, také chci poděkovat panu Foxovi a kolegům za tuto práci. Je pravda, že jsme se scházeli mnohokrát, proběhly rozsáhlé diskuze, Ale tady tedy vlastně se nejenom snažíme obhájit naše politické názory, ale také se snažíme dosáhnout kompromisu. Já myslím, že dospějeme k dobrému výsledku. Pravda je, že pořád zůstává něco nedořešené. Například kompromisní návrh 6, 6a, 8, 14, 23, 28. Ale já jsem pořád přesvědčená, že bude možné dohodnout se. Diskuse se vedou obecně o tom, jak si představujeme sektor hazardních her v Evropské unii. A padá často otázka, jak interpretovat v této oblasti evropskou legislativu. A pro mě je tedy důležité říci, že skupina SND a podporuje princip subsidiarity a není pro ní žádoucí zavádět jednotný trh v oblasti hazardních her v celé Evropě. To je třeba říci. Jsme ochotni ustoupit v tom, jak formulovat zkuš tu skutečnost, že je třeba dodržovat evropskou legislativu, to je pravda, ale eh, ta diskuze o evropské legislativě v této oblasti se pořád ještě vede, není uzavřená. Já se tady proto těším na další diskuze i na hlasování zítra. Děkuji, pan Kreuzmann, děkuji, pane předsedo. Němečtí novináři eh, budou možná překvapeni tím, že se k věci vyjadřuji. Nicméně já chci poděkovat všem kolegům. Spolupráce byla velmi dobrá a naše stanovisko je jasné. Ten problém je relativně jednoduchý. Máme princip subsidiarity a toho se musíme držet. Nikdo to nerozporuje, protože to je naprosto jasné. Ale ve chvíli, kdy, jedeme o, kdy hovoříme o evropském právu, tak hovoříme o tom, že v jednom členském státě proběhne licenční řízení a pokud tedy ten subjekt nebude spokojen s výsledkem, může se obrátit na Evropský soudní dvůr, aby rozhodl. Takto my si interpretujeme evropské právo nemáme žádné jasné řízení, jde jen o to, aby nevznikal monopol a poté, pokud existují v jednotlivých státech licenční řízení, tak v případě sporu musí mít konečné slovo Evropský soudní dvůr. A na tom se všichni shodneme, to není nějak kontroverzní, protože s tím souhlasíme všichni. Proto také tedy ten eh, kompromisní návrh k, k pozměňovacímu návrhu 23 a 28. To je tedy úprava textu pana Foxe, kdy říkáme, že členské státy by měly možnost sami si regulovat, jakým způsobem to bude řešeno, jak bude vypadat to řízení, jestli se to bude platit poplatek a podobně. Protože to je v praxi uplatnění principu subsidiarity. A proto si myslíme, že členské státy eh, nemají být k ničemu nuceny v této věci. A proto také navrhujeme kompromis, který je trochu jiného znění. A já tady chci také jasně říci, že i e, v reklamě musíme dbát na to, abychom nepřipustili takzvanou nadměrnou reklamu, protože i to souvisí s ochranou spotřebitele. Chceme-li chránit spotřebitele, musíme dávat pozor i na tohle. A na tom se také musíme shodnout. je třeba eh, učinit krok kupředu v této věci a proto i komise by měla jasně postupovat proti těm členským státům, které nedodržují tento princip nebo případné dohody na jedné straně členské státy mají být nezávislé, na druhé straně, pokud to s Evropou myslíme vážně, musíme prosazovat určitou míru jednotné kultury, zvláště tam, kde jde o licenční řízení. A e, samozřejmě na druhé straně jde nám o to, aby nevznikla e, nadměrná byrokracie, pak však máme situaci, kde v některých členských státech e, mají určité firmy monopolní postavení, teď je otázka, jak to ošetřit v těch zemích, které mají jiné licenční řízení a to znamená, že vlastně někde bude třeba striktnější regulace, jinde zase mírnější regulace. Proto tedy apeluji i na kolegy, aby se nebáli učinit ten další krok a to i v případě, že tady se náš návrh eh, setká s většinovou podporou ty problémy, které máme řešit, jsou nám jasné. Například eh, podvody při eh, dohod, fixování výsledků e, zápasů a podobně. Toto je něco, co bychom měli řešit na evropské úrovni, zrovna tak online hazardní hry, protože ty vlastně překračují hranice a v rámci licenčního řízení musíme dbát na ochranu spotřebitele, aby spotřebitele bylo jasné. Ve chvíli, kdy hrají hazardní hry online s tímto poskytovatelem, je to regulované a je to pod dozorem, protože to je velice důležité pro ochranu a hráčů a her. A já doufám, že budete schopni naše návrhy schválit. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji velice. Paní Rule. Já budu stručná. Já, se, já chci poděkovat panu zpravodaji a zároveň se musím omluvit, protože se mi nepodařilo být tak kompromisní, jak jsem chtěla. Je to už třetí zpráva za pět let na toto téma v Evropském parlamentu a já si kladu otázku, zdali opravdu potřebujeme tolik zpráv na toto téma. Čili já osobně jsem toho názoru, že máme zprávu pana Kreuzmana, pana Šaldemus, to by mohlo stačit a proto mám pochyby o tom, zdali tato zpráva není nadbytečná. Díváme se na to z toho důvodu skepticky a proto jsem také reagovala jen velmi omezeně. Abych byl spravedlivý vůči panu Foxovi a výboru. Musím přiznat, eh, že tato zpráva vznikla na základě sdělení komise, které zase tedy bylo vlastně přirozeným důsledkem práce paní Sheldon a pana Kreutzmana, čili to je tedy přirozený vývoj. Eh, je otázka, jestli to dořešíme za mandátu tohoto parlamentu, a, ale příští v eh, příštím funkčním období budeme mít úplně nové čerstvé experty a je možné, že v této věci dosáhneme průlomu. A nyní pan Salvini, také tedy stínový zpravodaj. Chcete se vyjádřit? Eh, potom pan Fiona a další. Budeme to muset trochu urychlit, protože musíme hlasovat ve čtvrt na 11 a to máme ještě jednu zprávu k zpracování. Mr. Salvini. Takže pan Salvini, doufám, že nebudu mluvit o vlastní zprávě. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Je důležité, aby spotřebitel eh, měl přednost před trhem, to znamená občan občan. Když se hovoří o hazardních hrách, tak v řadě států eh, je třeba si udělat pořádek doma. Třeba v Itálii to už je taková nemoc naše, ať je to online nebo offline. Je důležité především chránit práva občanů a poté uvažovat v intencích trhu. Děkuji zpravodaji, protože i když eh, eh, pozice se tedy velice liší, třeba Ligi Nord a se liší, tak ale zde, jsme, zde se zbližujeme. Zde Itálie se snaží tedy pracovat na normách, na předpisech, je docela vpředu a uh, je pravda, že je třeba samozřejmě uznávat tradice různých členských států a zde tedy eh, Evropa by do toho měla vstupovat co nejméně. Asi možná není eh, nutné přijímat nové normy, ale navázat na to dobré, co již členské státy udělali. A je třeba tedy se vyhnout i e, škodlivé reklamě, i e, nelegální stránky z třeba e, z dálného východu, ty nějakým způsobem se snažit eliminovat a je třeba se i Eh, bojovat tedy proti únikům, daňovým únikům. A když se hovoří o hazardu online, připomínám, že například v mé zemi, tedy v našich městech, eh, hry offline nyní vlastně se staly úplnou nemocí a v podstatě je, jsou to tedy eh, vlastně otevřené lokály, kde jsou ty eh, různé tedy eh, stroje na hazardní hry, které tam jsou instalovány všude a je třeba tedy mm, se snažit i pracovat třeba na sankcích. Na, eh, zde máme i, eh, zde, zde se hovoří i o sankcích proti těm státům, které neotevřely eh, svůj trh s hazardními hrami, ale já myslím, že třeba Řecko, které se to týká, tak ty mají jiné problémy. Já si myslím, že stačí, když to necháme na členských státech, aby mm, si to upravili a mm, je třeba především upřednostnit právě právo občanů nebo práva občanů a poté až trh. A já doufám, že se dohodneme se zpravodajem. Děkuji. A nyní tedy žádám řečníky, aby se drželi dvou minut. Pan Bielna, děkuji. Nikdo není spokojený s tím, jak vypadá situace dnes ani občané, ani firmy nejsme spokojeni s monopolním postavením některých z nich, ale když se podívám na ten text, který mám před sebou, kladu si otázku, eh, jaký to vysílá signál. Já myslím, že ta odpověď je jasná. Řešením je subsidiarita. Žádné řešení na úrovni Unie. Naopak, eh, Členské státy mají právo se rozhodnout sami v souladu s výsledkem subsidiarity. A z toho já odečítám, že členské státy buď nejsou ochotny řešit problém online hazardních her, které mají svůj přeshraniční eh, charakter, s tím ostatně souvisí i ta debata kolem kompromisního návrhu 8, pokud jde o řízení při porušení povinnosti. My na to eh, neustále upozorňujeme. Ta možnost existuje od roku 2007. My samozřejmě vítáme to, že komise je ochotna nebo říká, že je ochotna něco v té věci dělat. Máte také pravdu, že nemáme právní jistotu. V takovém případě máme dvě možnosti. Buď přijít s legislativou, anebo si počkat na eh, rozsudek Evropského soudního dvora. Tady se zdá, že někteří členové výboru aby, eh, tedy říkají, že nechtějí legislativu, a počkají si na rozsudek Evropského soudního dvora. A to znamená, že ale nadále nebudeme mít právní jistotu. Potom máme pozměňovací návrh 14 a 23. Já to zase nechápu z pozice našeho výboru. Chápu, že nechcete vzájemné uznávání, ale tohle je vlastně vzájemné uznávání na ruby. Jestliže působíte nelegálně v jedné zemi, mělo by automaticky být toto nelegální v ostatních zemích. A to by bylo jasné, pokud bychom měli legislativu. Zároveň však říkáte, že nechcete legislativu. My například jsme bojovali za to, abyste tu zmizel odkaz na evropskou legislativu. A když se tedy podívám na věc odstupu a řeknu, na jedné straně chcete posílit postavení členských států, na druhé straně nechcete explicitně říct, že nechcete evropskou legislativu na žádné úrovni a to já považuji za promarněnou příležitost lépe chránit spotřebitele. My tady vlastně bojujeme za zachování statu quo a realita, to, co se děje v realitě, nám utíká. Myslím, že tady, tady nám vlastně utíká příležitost, jak zlepšit ochranu spotřebitele. Takhle já hodnotím současnou situaci. Děkuji velice za to, že nadále máte zájem o věc, i když nesouhlasíte vlastně s tím, co děláme. Možná, že v příštím složení parlamentu se stanete zpravodajem vy a budete mít možnost věci lépe ovlivnit. Pan Kooperáty, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já eh, eh, akceptuji tu vaši myšlenku, pokud jde o časovou dobu. Takže to, co řeknu teď, tak to potom ušetřím při té mé zprávě. Takže zde. Eh, zde je velké riziko, že mineme velkou příležitost eh, a to poněvadž je třeba se na to podívat eh, v návaznosti na před předchozí předpisy. Je to krok přece vpřed. Eh, Tedy krok před je mít evropskou regulaci, protože pokud se omezíme, jak se mi zdá, že objektivně asi tak vypadá kompromis, i když já zcela respektuji práci zpravodaje a dalších kolegů, tak ale pokud se omezíme, jak říká kompromis, pouze na to, že budeme regulovat to na národní úrovni a pokud to nebudeme sjednocovat na evropské úrovni, tak mineme velkou příležitost, která asi mm, v blízké budoucnosti se nenaskytne. To je, mm, protože zatím členské státy to nebyly schopny přece vyřešit. Takže paní Abela. Omlouvám se, je to vaše první vystoupení na půdě tohoto výboru, já vás časově omezuji, ale nedá se nic dělat. Já chci poděkovat za tuto příležitost, pane předsedo. Já považuji zprávu za vyváženou, dobře popisuje situaci a bere v úvahu potřebu eh, zachovat pravidla jednotného trhu na jedné straně a také nutnost Eh, dát komisi možnost tato pravidla skutečně procesovat a přitom zohlednit specifika tohoto sektoru. Já jsem zástupkyní Malty a mám starosti s tím, kolik máme pozměňovacích návrhů. Obávám se, že totiž naředí vyznění textu. A proto je důležité, aby i v kompromisním návrhu zůstalo zachováno skutečnost, že i když je sektor hazardních her eh, sektorem eh, citlivým, je třeba, aby i na něj eh, platila legislativa fungování jednotného trhu a jednotlivé rozsudky Evropského soudního dvora. A proto také apelujeme na komisi, aby vedla řízení proti porušení povinnost, pro porušení povinnosti s těmi členskými státy, které porušily ustanovení smlouvy a to je tedy například i případ Malty. A my máme případy závažných porušení, což vlastně vede k vzniku právní nejistoty a k tomu jsem se také chtěla během svého prvního vystoupení vyjádřit. Děkuji. Děkuji. To je, myslím, všechno. Proto dám slovo panu Foxovi, aby celou věc uzavřel. Hlasovat se bude zítra. Děkuji. Úvodem mi dovolte poděkovat Alexandře ze sekretariátu, Linci a Melise za veškerou práci nad textem. Celý text několikrát neustále přepracovávali. A já požádám stínové zpravodaje a kolegy, aby do 12. hodiny dnešního dne předali poslední písemné návrhy a my je pak zpracujeme. Pokud je o pan Felňa, ten má spoustu práce ve své vlastní skupině. Kdyby on byl stínovým zpravodajem, moje práce by možná byla jednodušší, ale pane předsedo, já vím, že vás tlačí čas, takže ještě jednou poděkuji stínovým zpravodajem za veškerou spolupráci a zítra budeme hlasovat. Děkuji. Uh, velice děkuji za to, že jste takovým tahounem celé této zprávy. Všichni oceňujeme vaši zprávu, jak již řekla paní Šaldemoze. Tak je to téma, které už dlouho řeším, ale myslím si, že jsme jediný výbor v Evropském parlamentu, který minimálně stále toto téma řeší, stále eh, se mu chceme věnovat. Chtěla bych eh, vám, vás také informovat o tom, že je k dispozici briefing z knihovny, který je velice kvalitní a také ho můžete najít i na internetové stránce Evropského parlamentu a tam naleznete veškeré podrobné informace. Jsem také velice rád, že mezi nás zavítala paní Hübner z Evropské komise, ale vím, že komise v tomto okamžiku zatím se k tomu ještě nechce vyjadřovat, ale jsem velice rád, že velice úzce sledujete eh, ten vývoj ohledně této zprávy a vítám vás jste na našem výboru. A teď se podíváme na stanovisko pana Koferatyho je to pro, pro výbor ITRE, stanovisko pro výbor ITRE, je to pro zprávu, které se věnují. Je to vlastně reakce na e, sdělení komise CARS 2020. Účelem je dosáhnout udržitelného automobilového odvětví. Myslím si, že to je velice důležitá zpráva, velice důležité stanovisko. Pokud eh, odcházíte, poprosím vás, abyste tak učinili tiše. Pan Koferaty před, eh, připravil návrh stanoviska. Dám také slovo panu Borisovo, paní Chacimakakis a paní Rula. To jsou všichni stínoví zpravodajové, pokud se k tomu budou chtít vyjádřit. A já jsem rovněž stínovým zpravodajem. Paní Hendl zde není, čili dávám slovo panu Koferatimu. Pane Koferaty, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dvě stručné premisy nejprve, než přejdu k rychlému představení eh, věcného návrhu. Já z evidentních důvodů jsem se zaměřil na témata, eh, která eh, jsou obsahem sdělení a která se týkají výrazně explicitně činnosti našeho výboru, tedy spotřebitelů a vnitřního trhu. Druhá premisa je, že v textu naleznete Eh, celý výčet problémů, ale není to výčet vyčerpávající, protože z důvodu prostoru jsem nechal prozatím mimo, aspoň v tom textu, který jste obdrželi, některé body, které určitě by byly vhodné potom tam zařadit, eh, třeba prostřednictvím pozměňovacích návrhů, takže bych vám chtěl i říci, které o tom, které z nich jsou ty hlavní body, které třeba doplnit. Máme co dočinění s návrhem komise, který podle mě je velice rozumný, zavádí určité novinky, ale v zásadě s ním souhlasím. V podstatě jde o to integrovat eh, a obohatit eh, a zefektivnit eh, návrh, který již byl předložen. První téma je téma toto garantovat, což e, se týká nás tedy, zajistit maximální jistotu a transparentnost v oblasti automobilů a nejenom co se týče výroby, ale také co se týče, e, co se týče ojetých motorových vozidel. V řadě států zatím neexistuje přesná definice, pokud jde právě eh, hodnotu ojetých vozů a způsob, jak je nabývat, což podle mě představuje možnou škodu pro spotřebitele a na druhé straně i to může narušit hospodářskou soutěž mezi podniky. Dále je velice důležité se zaměřit, eh, samozřejmě s ohledem na spotřebitele, zaměřit se na témata, která se týkají paliv Eh, zde na jedné straně máme problém, který se týká eh, informovanosti o palivech. Velice často eh, dostáváme informace, které ale jsou nepravdivé. A v podstatě to znamená i, že je poškozen spotřebitel. A na druhé straně i e, často se zakrývají tyto e, falešné informace mm, o e, tom, jaký vliv ta paliva mají na životní prostředí. A je evidentní, že mm, to, když někdo dává mylné informace, tak to má určitou výhodu. O tom jde. A především mm, více méně, potom to poškodí i životní prostředí ve finále. Takže správné informace, korektní informace, transparentní informace o složení paliv, o jejich dopadech na životní prostředí, to je důležité téma. Je třeba se snažit motivovat Eh, eh, stimulovat k novým investicím, protože automobilový sektor je eh, sektor sice zralý, ale jsou zde obrovské možnosti inovací, které se mohou týkat veškerých možných komponent motorové vozidla. A tudíž já si myslím, že je třeba jednat, abychom měli bezpečnější motorová vozidla, která méně spotřebovávají, kde existuje pozitivní vztah s životním prostředím, ve kterém jezdí takže zde výzkum, věda, inovace právě by se měly zaměřit tímto směrem. Je tedy velice důležité i mít jasný profil motorového vozidla. Samozřejmě motorové vozidlo by mělo být eh, sice krásné, ale také kvalitní. A proto je třeba se zaměřit eh, především na toto v investicích. Nejenom design tedy, ale také i inovativní díly a komponenty, které zajistí komfort a bezpečnost. A potom je zde taková tendence, a komise to velice správně zdůrazňuje a má z toho obavy, a to, že řada výrobců se zaměřuje především na vývoz. Poněvadž vnitřní trh je v situaci, kterou dobře známe, to znamená, již po, po mnoho let trh s auty zde stagnuje. A i v posledních eh, týdnech sice trošku se to možná oživilo, ale v zásadě eh, situace je podobná ve všech státech, dochází tedy k poklesu eh, ekonomiky a to se hodně týká automobilového sektoru, takže je třeba se zaměřit nejenom na oživení exportu, ale také na oživení vnitřní poptávky. Co to znamená? Eh, je třeba se na to podívat z pohledu makroekonomik, makroekonomických politik, ale třeba zaměřit se i na pobídky, které budou se týkat eh, obměny eh, vozového parku a dávat přednost pořizování motorových vozidel, která budou respektovat kritéria, která jsem zmínil, především pozitivní dopad na životní prostředí a bezpečnost. Veškeré politiky těchto pobídek samozřejmě se musí koordinovat, poněvadž pokud každá země bude si to dělat po svém, bude tedy tak potenciálně třeba dá určité výhody občanům, ale pozmění se tím mechanismus vztahů a e, činnosti e, podniků, které operují v tomto sektoru. Tedy je třeba se vyhnout tomu, aby ty pobídky eh, potom hm, tedy nechtěně, bylo by špatné, kdyby to bylo chtěné, eh, kdyby to byla nějaká spekulace, ale kdyby nechtěně, to potom mělo negativní dopad na hospodářskou soutěž. A ještě no, poslední bod, hm, ne, že by byl méně závažný, ne, je to otázka restrukturalizací tento sektor eh, pro, mm, prochází velkými změnami, které budou ještě horší, větší, eh, až bude působit na globálním sektoru. A je třeba tedy, aby tento sektor šel cestou kvality, inovací a bezpečnosti a restrukturalizace se týkají desítek tisíc osob a tudíž je třeba pomáhat při těchto restrukturalizacích i třeba přijímat eh, k tomu předpisy a případně i intervenovat, abychom ochránili zaměstnance v tomto sektoru. A je třeba ale mm, zde mít eh, k tomu koordinované způsoby a ne tedy odlišné způsoby ochrany, protože to by mm, opět mohlo mít negativní dopad. Vedlo by to k takzvanému sociálnímu dumpingu. Zde potom máme další body, které nejsou tedy obsaženy v tomto návrhu, jak jsem řekl, a já třeba bych mohl některé ocitovat, protože eh, doufám, že eh, díky, prostře- díky pozměňovacích návrhů to obohatíte. Je to problém označování paliv v souladu s tím, co jsem řekl dříve. Je třeba vědět, jaká jsou ta paliva a je třeba být o tom informace a je třeba, aby to bylo jasné z etikety, z označení toho paliva aby bylo jasné, že to palivo je v souladu s evropskými normami, tak aby spotřebitel věděl, jaký mají dopad na životní prostředí. Dále je třeba zharmonizovat různé systémy financování Eh, pořizování motorových vozidel. Za prvé, já jsem hovořil o těch pobídkách, ale eh, pořízení motorového vozidla často je, eh, jde ruku v ruce s různými bankovními s formami financování, úvěry a tak dále. Třeba se to liší v různých členských státech, ne, že bychom chtěli mít úplně stejný systém, ale musíme se snažit o určitou jednotu způsobu financování, pořízení vozidla. Eh, a, dále eh, eh, důležitost investic. Jak jsem již říkal předtím, je to zásadní pro budoucnost tohoto sektoru a je třeba využívat moderní technologie. Zde je třeba tedy propojit naše průmyslové politiky s tou hypotézou financování, evropského financování, třeba program Horizont 2020 by mohl být použit. To je hlavní nástroj, který by se měl použít, který by pozitivně měl ovlivňovat všechna průmyslová odvětví, včetně samozřejmě e, automobilového průmyslu, protože to je obrovsky důležitý sektor v evropském průmyslu. Dále bezpečnost silničního provozu. Jak jsem řekl, bezpečnost motorových vozidel, to je důležité do budoucna a normy, které se týkají naší politiky bezpečnosti silničního provozu, to je třeba také zharmonizovat a posilovat. A 14. Mm, červen to je termín pro pozměňovací návrhy, takže ještě máme čas určitě, abychom o nich diskutovali a samozřejmě já jsem ochoten vzít do úvahy veškeré názory stínových zpravodajů i další názory, které vyplynou z diskuze, která začíná dnes, ale které doufám mi pošlete potom i mm, mm, písemně elektronicky. Děkuji. Děkuji, děkuji za mm, velice eh, dobrý náhled na věc a za vynikající návrhy. Máme asi 10 minut na výměnu názoru, takže, takže velice rychle pan Borisov za EPP nejprve. Pane předsedo, milí kolegové, já chci mm, poděkovat Evropské komisi za akční plán, který je velice aktuální, protože e, automobilový průmysl zažívá tvrdou dobu vzhledem k ekonomické situaci v Evropě, kdy dochází k úpadku na našem trhu a tudíž je třeba e, vyslat silný politický signál a podpořit e, vývoj Eh, automobilového průmyslu v Evropě. Nezapomínejme, že to je jeden z největších průmyslů, který zaměstnává eh, v podstatě 7 milionů obyvatel, eh, přímo i nepřímo. A také chci poděkovat zpravodaji panu Koferatimu za návrh stanoviska, které podporuji, protože je, je vyvážené a pokrývá celou řadu témat a především velice rád tam vidím, že řešíte problémy milných zavádějících informací pro spotřebitele, otázku ekologické účinnosti a děkuji panu Koferaty. Ano, potřebujeme tedy to všechno potřebujeme. Dále bychom mohli dále ten text vylepšit a já tedy eh, při, eh, předložím určité pozměňovací návrhy. Panu Koferatimu především chci zdůraznit otázku investic, inovací, vědy, výzkumu, protože to je klíčové pro to, abychom dále mohli zachovat a rozvíjet evropský průmysl tento sektor e, e, v podstatě hodně e, vynakládá na inovace asi 25 miliard euro v roce 2009 a tento průmysl se bude konkurenceschopný pouze pokud bude investovat, tudíž by měl mít možnost získat všechny možné, všechny možné formy financování k tomuto. Dále, jako zákonodárce musíme zajistit, že legislativní rámec bude dostatečně flexibilní, tak abychom mohli rychle reagovat na nový vývoj spojený s inovacemi a to především platí pro bez bezpečnost silničního provozu. Nyní eh, výrobci na evropském trhu jsou eh, nejvíce na špici, pokud jde o bezpečnost motorových vozidel, ať jde o eh, pasivní či aktivní bezpečnost. A opět to bude přidaná hodnota právě našeho průmyslu. Za třetí v návrhu pan Koferaty hovoří o kupní síle občanů. Je třeba vzít do úvahy i Eh, ta různá inovativní, eh, eh, inovativní řešení, aby si mohli občané pořizovat moderní auta a prodej poklesl v především v posledních letech a v různých státech tedy zavedli různé systémy pobídek a bylo by dobré, aby si vyměňovali k tomuto informace. Dále export. Export to je velký zdroj příjmu a nesmíme to opomíjet my samozřejmě jsme dobře zastoupeni na zahraničních trzích a je třeba, abychom byli proto eh, inovativní, abychom si tu pozici zachovali a je třeba, ale eh, Milí kolegové, samozřejmě zde lze dodat ještě další body, a mm, protože automobilový sektor eh, se týká dalších témat, jako jsou alternativní paliva a tak dále. A já se pokusím k tomu předložit pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Uh, mm, Děkuji. Nejprve eh, gratuluji k této zprávě. A bylo to správně řečeno, že tedy ty pozměňovací návrhy Eh, by neměly být obecné povahy, ale velice konkrétní, protože nehovoříme o maličkosti, hovoříme o průmyslu, který má v Evropě 7 miliard obrat. Eh, a hovoříme o zhruba 180 výrobcích po celé Evropě, o 100 eh, tisících pracovních míst, to znamená, je to odvětví s velkým významem. A proto je také důležité, abychom tento, toto odvětví z politického hlediska opatrně, ale důkladně regulovaly. A správně to byly eh, zmíněny i například alternativní paliva v bodě 2 a 7 a tady je potřeba se vyjádřit konkrétně elektromobily. My už jsme dlouho v parlamentu a v Evropské unii eh, debatovali o elektromobilech. Proběhla celá řada summitů a nic z toho nebylo. V posledním roce, mm, myslím, eh, začalo fungovat nebo aspoň v Německu, ne v Evropě, ale aspoň v Německu pouze 2000 nových elektromobilů a to je prostě směšné. A víte, na čem to vázne? Na tom, že není možnost dobít si elektromobil na cestě mezi Německem a Francií. A to je ostuda pro politiky, pro Evropskou unii, když tvrdíme, že jednotný trh je naším hlavním zájmem, ale nejsme schopni se dohodnout na tom, jak by měla vypadat jednotná elektrická zásuvka. Uh, a proto je tedy důležité nemluvit jen tak obecně, ale konkrétně. Já jsem například se účastnil summitu, které, který, který pořádalo kancelářství v Berlíně na téma elektromobil. Účastnila se i kancelářka, aby se veřejnosti ukázalo, jak je to důležité, ale pak z toho vlastně nic není. Pak je tu bod 5. Tady je třeba tady uh, za interesovat i veřejnost, aby bylo eh, možné prosazovat myšlenku veřejné dopravy, aby tato fungovala i na větší vzdálenosti než 600 kilometrů. To je tedy jeden bod, kde mám velice konkrétní pozměňovací návrh. Pak je tu další bod, ten se týká obchodování náhradními díly a takzvanými tuningovými díly. My jsme tu měli zástupce komise, který je zodpovědný za toto téma a který je neustále bombardován otázkami ze strany aktérů na trhu a ti všichni apelují na komisi, aby věc zjednodušila. O co jde? Jde o to, že máme národní předpisy, které umožňují volný obchod, který neumožňují, promiňte, volný obchod s náhradními díly a tuningovými díly. To je problém především ve Francii a v Itálii. V Itálii je to tak, že národní předpisy nic neomezují. To znamená, že Fiat, Maserati, jakákoliv značka si mohou dělat, co chtějí. A uznávat i náhradní díly eh, jiného původu. V jiných státech je to regulováno tak, že pokud to není vyrobeno danou značkou, uznáno to není. Pokud chceme mít jednotnou Evropu a jednotný evropský trh, ve kterém si konkurují, taky to není možné, aby si konkurovaly jednotlivé národní předpisy v této oblasti. Proto apeluji na komisi, aby byla aktivnější, například konkrétně v Itálii a ve Francii. Samozřejmě e, ty dohody e, jsou, e, to, jak si vykládáme dohody, je věc právníků, ale my jako politici bychom měli dozírovat na to, aby se věc nerozředila a to je přesně totiž ta záležitost ochrany fungování jednotného trhu. A tady je třeba, abychom se k tomu konečně jednou jasně vyjádřili. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Rule. Pokud jde, máme tedy málo času, takže já se vyjádřím velmi stručně. Já jsem jenom chtěl mít eh, rychlou připomínku jako stínový zpravodaj. Já to zastupuji dva zájmy. Za prvé, já jsem byl, eh, měl to štěstí být členem první skupiny na vysoké úrovni programu CARS 21 a to už v roce 2005. A to jsme také vypracovali zprávu, která byla pozitivně přijata komisí. Já jsem tedy byl jediný europoslanec, který se věcí zabýval. A lituji, musím říci, že lituji, toho, k jakému rozhodnutí tehdy dospěla konference předsedů jednotlivých politických stran, která v podstatě vedla k tomu, že Evropský parlament se vůbec neúčastnil práce na těchto strategických materiálech. Přitom tato skupina na vysoké úrovni zahrnovala sedm komisařů a devět zástupců jednotlivých členských států. To znamená, naši klíčoví partneři se diskuze účastnili, včetně zástupců, klíčových zástupců automobilové odvětví a nevládních organizací. A já si tedy myslím, že je zásadní, aby se europoslanci této debaty i nadále účastnili. A to je také něco, Eh, co tedy budu dále zdůraz, co bychom měli dále zdůrazňovat v jednotlivých politických skupinách. K tomu samozřejmě já sám nestačím. Ta iniciativa Cars 21 v podstatě eh, zanikla. A já si myslím, že automobilové odvětví je tak složité a tak dynamicky se vyvíjí, že je velice uh, složité se v tom orientovat. Já jsem původně inženýr, 30 let se zabývám problematikou automobilového průmyslu. Začínal jsem ostatně u eh, pásu přímo v dílně. A tím chci říci, že v podstatě naprosto souhlasím s tím, co tu bylo řečeno o aspektu fungování jednotného trhu v této oblasti. Spravodaj eh, nám nabídl zamišlení velice zajímavá témata z hlediska ochrany spotřebitele, ale pokud jde o schválení typu, to je velice důležité, dámy a pánové. A teď je otázka, jak to funguje například v oblasti obchodu s náhradními díly. A já tady s těmi připomínkami, které tu padly, naprosto souhlasím. Tak eh, tady souhlasím s tím, že komise tu má celou řadu ambiciozních cílů, pokud jde o mezinárodní regulaci, která je stále důležitější z hlediska do uzavřených dohod o volném obchodu, například mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Já jsem v minulosti pracoval na půdě tohoto výboru na myšlence mezinárodní regulace a celá řada členů tohoto výboru se na mě obrátila a požádala mě, abych se obrátil na OSN v Ženevě, která, kde je oddělení, které má uh, na starosti vlastně ochranu, typovou ochranu vozidel a náhradních dílů. A já musím říct, že my jsme tedy vlastně jedinou politickou skupinou, která se tím zabývala. A také tedy vítám nový vývoj, který komise naznačuje ve své práci, ve své zprávě k těmto tématům. Také chci zdůraznit, že komise tu konkrétně hovoří o prováděcích ustanoveních, a k tomuto velice složitému nařízení o, ochra, o typové ochraně. A hovoří tady tedy o použití prováděcích aktů. To je velmi důležité aby bychom nadále měli sledovat vývoj této věci na půdě našeho výboru. Měli bychom dále zvát komisi na naše zasedání a já vám chci připomenout, že tento výbor měl především zájem na tom, abychom ochránili zájmy drobných výrobců, kteří produkují automobily a náhradní díly v malém. Těm bychom měli nadále zajistit vstup na trh. Jsem také rád, že komise chce přehodnotit veškerá ustanovení o dozoru nad trhem s náhradními díly a s typovou ochranou. To je velice důležité, protože vím, že eh, bude představen také nový návrh obecného dozoru nad trhem. To, je tedy, to jsou tedy všechno velice důležité nové trendy a vývoje na trhu. A já chci říci tedy, že naše návrhy přidávají přidanou hodnotu. A konečně poslední věc. Jsem rád, že zpráva hovoří i o použitých vozidlech. Naše zpráva zmiňuje spotřebitelskou studii zaměřenou na použitá vozidla a já vám chci připomenout, že v mém stanovisku k, k testování vozidel hovoříme o tom, jak důležité je vyhodnotit také informaci o najetých kilometrech za daný rok, protože tím se vyhneme problémům s přetáčenými tachometry a s chybnými údaji v této věci. To je tedy eh, také velice důležité. A teď ještě tedy se ptám kolegy, jestli chce pohovořit teď, nebo jestli se k tomu vrátíme později. A ptám se pana zpravodaje, jestli chce nějak věc uzavřít. Děkuji, pane předsedo. Já nechci opakovat všechna, všechny ty věcné poznámky, které zmínili kolegové a Eh, jak jste pochopili, i některá témata určitě ještě budou předmětem velice zajímavé diskuze, která nás čeká, čeká a to především třeba co se týká budoucnosti, tedy inovace, výzkum, změna eh, celého toho typu produktu, tedy elektrická motorová vozidla. Jenom teď ale bych chtěl říci, že děkuji kolegům za poznámky, které vyjádřili a využiji je při přípravě vlastních pozměňovacích návrhů a samozřejmě budeme brát do úvahy i ostatní. I souhlasím s tím, co e, jsme slyšeli o tom, jak e, se připravují tyto návrhy. Je třeba vždycky i do všeho zapojit přímo parlament, protože v některých sektorech se to dělalo. A třeba Ehm, máme ehm, zde tedy nové eh, návrhy, které, do kterých se zapojuje parlament. Ale tady jde o automobily, tedy největší průmysl eh, v Evropě, pokud jde o eh, bohatství, které produkuje. Takže zde naše zapojení nějakou formou, o které rozhodneme, třeba i v minulosti jsme již měli za sebou určité experimenty zapojení parlamentu, tak zapojení parlamentu zde je důležité, i zapojení našeho výboru. Zde, jak jsem řekl, názory parlamentu a poslanců jsou zde velice relevantní. Moje frakce bude tedy podporovat tuto tezi, tedy tezi zapojení parlamentu. Děkuji, děkuji a dobře, takže to možná dáme jako bod rezoluce. Um, dobře, děkuji, takže teď vás všechny vítám na Ehm, krátký úsek eh, schůze, kde budeme hlasovat, ale budeme hlasovat ještě zítra, ale chtěli jsme si eh, dneska to hlasování zkrátit, abychom měli čas na slyšení. Máme zde eh, návrh stanoviska pana Corriere Campos, který se týká zajištění fungování vnitřního trhu energie. energií. Chcete něco říct, pane Kamposi? Nikoli, takže budeme rovnou hlasovat. Připravte si všichni své hlasovací karty. Máte je všichni? Dobře. Takže eh, pokud někdo nemá kartu, tak ho můžeme připočítat nebo odečíst, ale vypadá to, že všichni hlasovací karty mají. Takže kompromisní, eh, kompromis jedna je odstraněn, kompromisní návrh jedna. Kdo je pro, kdo je proti? Ně, někdo, zdržel se někdo? Přijato. Čili teď pozměňovací návrh 7. To bude vlastně nový odstavec. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 7. Zahajuji hlasování. Paní Pěty Kajnen, končím hlasování. Takže je to zamítnuto. Teď se, e, máme pozměňovací návrh 8 zpravoda, kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Teď 13 eh, zpravodaje. Zahajuji hlasování o 13. Vy jste proti nebo pro? Končím hlasování. To je zamítnuto. 14. Pana Korea de Campose. Eh, budeme hlasovat jenom eh, zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti. Nejsem si jistý, asi to budeme muset ověřit, omlouvám se. Čili číst pozměňovací návrh 14, zahajuji hlasování. Prosím, urychlete to, končím hlasování. Přijato. 20 ku 15 schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Můžete se přihlásit, eh, liberálové? Myslím si, že tady to budeme muset rovněž eh, ověřit, protože... Takže ověřujeme pozměňovací návrh 15. Končím hlasování. Hlasovali všichni? Je to zamítnuto. Započítali jsme váš hlas? Hlasovala jste pro nebo proti? Dobře, takže to je zamítnuto. 16. To je doda, dodání, kde pro, kde proti, tak přijato. 17. Zpravodaje, kde pro, proti, přijato. 18. Kde pro, proti, přijato. 19. Pro, proti, přijato. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 21 pro, proti, přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 23. Kdo je pro? To ověříme. Ověřujeme. Myslím si, že tady to bylo velice těsné. Ověřujeme 23. Končím hlasování. Vy jste pro. 21 bylo pro, 15 proti, takže schváleno. Kompromis 3. Zde je dílčí hlasování, které si vyžádala skupina EPP. Takže nejprve hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti, to je přijato, jasně. Druhá část, hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně zamítnuto. Teď kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně schváleno. 31. Kdo je pro? Myslím si, že to musíme ještě ověřit. 31. Zahajuji hlasování o 31. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. 33 s ústním pozměňovacím návrhem pana Mandéze. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně schváleno. 34. Kdo je pro? Hmm, Zde to musíme opět ověřit. Ověřujeme číslo 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Opět dílčí hlasování, které se vyžádala skupina ALDE. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? To je rovněž přijato. 38. vlastně návrh 38, prosím. Zahajuji hlasování o čísle 38. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o... Čeká nás tedy eh, závěrečné hlasování. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, jeden byl proti. Děkuji. Pardon, tedy opravuje se pan předseda 35, celkem bylo pro, jeden proti. Děkujeme zpravodaji a jsem si jist, že nás eh, zpravodaj bude hájit i ve výboru ITRE, že bude hájit naše stanovisko. Teď nás čeká ještě hlasování, které se týká eh, výsledků třístranných jednání. Týká se to celního kodexu Unie. Vím, že o tom všichni víte. Jste paní zpravodajka. Chcete se k tomu vyjádřit? Nikoli. Dobře. Myslím si, že všichni znáte eh, ten proces, takže eh, budeme hlasovat. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Týká se to celního kodexu Unie přepracovaného znění. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 34 pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Eh, děkujeme paní Konstantle Grip a teď se to, eh, ta zpráva dostane, eh, teď se to bude projednávat v plénu. To je další postup. Eh, vidím zde také mm, pana komisaře. Chtěl bych také poděkovat panu Miroslavu Zelinskému, pardon, chtěl bych, vidím se zástupce komise, chtěl bych poděkovat panu Zelinskému za vaši spolupráci. Velice vám děkuji. Tím eh, jsme skončili hlasování, ale prosím, připravte si své hlasovací karty i zítra. V 10 hodin dopoledne budeme hlasovat o zprávě pana Foxe a o celé řadě dalších eh, významných zpráv. Také bych vám ještě chtěl připomenout, že hlasování o rekreačních plavidlech a vodních skutrech eh, se odkládá a počkáme, jak to dopadne v pátek na jednání Koreperu. A teď už se dostáváme ke slyšení poprosím všechny, kteří odchází, aby eh, odcházeli tiše, protože teď nás čeká velice důležité slyšení, které bude trvat až do půl jedné. Chtěl bych ještě jednou požádat o klid. A teď mi již dovolte přivítat eh, všechny, kteří nás sledují přes internet kteří chcete sledovat toto slyšení. A ještě jednou vás poprosím, abyste se všichni stišili. Chtěl bych tedy mm, přivítat všechny diváky nebo posluchače, kteří nás sledují přes internet a také vítám všechny ostatní. Jsem velice rád, že máte všichni zájem o naše, o naše práce, také se těším také bych chtěla říct, že pokud se eh, k tomu chce někdo z našich posluchačů nebo diváků vyjádřit, tak nás můžete kontaktovat. Kontaktní údaje jsou na webové stránce. Myslím, jsem si jist, že naše zpravodajové velice ocení vaše případné komentáře a podněty. Dovolte mi nejprve přivítat všechny pozvané odborníky a chtěl bych vás také upozornit, na to, že všichni poslanci a všichni další eh, pak mohou také dostat eh, výtisky prezentací nebo projevů našich eh, hostů. Nechci také, ehm, ne, nemohu ehm, pročítat všechny ehm, životopisy našich odborníků, ale máte je také k dispozici a chtěl bych všechny upřímně přivítat. Teď zrovna se dívám na paní Moni Goyens, ale vítám i další účastníky, kteří už nás také několikrát navštívili při různých jiných příležitostech. Eh, Je pan Rasla a další. Hmm, myslím si, že naposled jsme spolu hovořili, když jsme projednávali evropskou normalizaci. Dále bych chtěl také přivítat eh, například paní Spanu. Ne, omlouvám se, říká předseda paní Spanu, zde dnes není, ale máme zde tým z GŘ Sanko a GŘ pro podnikání. I mezi vámi vidím celou řadu eh, známých tváří a vím, že velice eh, úzce sledujete tuto tématiku. Nejprve bych dal slovo našim zpravodajům, paní Šeldemoze a poté paní Pětikajnen, kteří nás uvedou do tohoto slyšení a pak zahájíme první část. Ta se týká eh, bezpečnosti spotřebních výrobků, takže nejprve požádám zpravodajky paní Šaldemoze a paní Pětikajnen pro úvodní slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rovněž bych chtěla přivítat všechny naše panelisty, kteří budou vystupovat v rámci našeho slyšení. Myslím si, že tady bohužel nemáme příliš času na naše slyšení, takže nechci se vyjadřovat ke všem podrobnostem eh, návrhu komise. Myslím si, že ještě bude celá řada dalších příležitostí, abych se k tomu vyjádřila. Chtěla bych pouze říct, že si vás dnes eh, velice podrobně, eh, pozorně vyslechnu a budu usilovat o dobrou rovnováhu mm, v nové legislativě, abychom na jedné straně ochránili spotřebitel a na druhé straně, abychom také Ehm, napomohli i firmám a mm, podnikům, aby jste byl dobrý vyvážený trh. Také jste máme dnes i přispěvatele nebo panelistu, který bude hovořit o situaci ve Spojených státech. Myslím si, že se můžeme, eh, pardon, tedy nakonec tento host eh, se nemohl zúčastnit, nicméně já také budu Eh, také kontaktuji i tohoto odborníka, abychom měli podnět i ze strany USA. Velice se těším na všechny vaše příspěvky a také na následující diskusy. Předseda, eh, omlouvám se, eh, teď se zrovna trošku setmělo v sále, ale to nějak nesouviselo s, vaší, s vaším výstupem. Připravujeme se na um, prezentace. Chtěl bych poděkovat paní Šaldemoze za její předchozí práci. Byla to zpráva z vlastní iniciativy o bezpečnosti spotřebních výrobků. Tam jsme také tam jsme také se věnovali tomuto tématu. Chtěli jsme vlastně být jaksi před komisí. Chtěli jsme už jim navrhovat určité eh, návrhy ještě předtím, než oni přinesou eh, své takže bych chtěla poděkovat paní Šaldemoze. Myslím si, že je to velice dobrý postup, kterým by se měla řídit i ostatní výbory, abychom my vlastně již nabízeli komisi naše podněty a abychom pak viděli, zda komise na to reaguje. Teď dávám ještě slovo paní Pietikainen, protože vy jste zpravodajkou návrhu, který se týká dozoru nad trhem. Děkuji za slovo. Rovněž eh, z důvodu nedostatku času se vyjádřím pouze stručně. Nejprve bych chtěla říci, že se asi nebudu moc moci zúčastnit, eh, protože se také účastním trialogu, který se týká zneužívání no, pozice na trhu, ale vrátím se ještě na konci tohoto slyšení, slyšení respektive vrátím se v té druhé polovině slyšení, která se týká dozoru nad trhem. Domnívám se, že toto je nesmírně důležitá téma, protože chceme chránit eh, bezpečnost spotřebitelů a také chceme chránit spolehlivost vnitřního trhu a nutnost eh, nezatěžovat všechny nadbytečnou byrokracií. Zároveň je to také důležité i v rámci strategie Evropa 2020, protože jak, jak můžeme reindustrializovat Evropu, jak můžeme usilovat o eh, další růst, eh, musíme podporovat vysoce kvalitní produkty. Pak je otázkou, jakou zde máme legislativu, která se týká bezpečnosti výrobků a Chceme se také ptát na to, jaké máme schopnosti dozírat nad eh, dodržováním pravidel, jaké zde máme cíle. Nevím, eh, zda také vlastně mm, mm, vlastně nepodporujeme, aniž bychom chtěli ti, kteří příliš nedodržují ty pravidla, která, kteří jsou laxní, takže eh, chci říci, že je také důležité, aby, abychom zde měli dobré propojení a souhlasím s tím, že se můžeme podívat i na to, jak to vypadá s legislativou v USA. Také to souvisí i s otázkami e, volného obchodu a jdu te, všechny tyto věci koordinovat. To jsou Mm, všechny komentáře z mé strany, těším se na slyšení a už se těším na všechny vaše podněty a komentáře, které obohatí naše práci. Děkuji, říká předseda. Děkuji oběma zpravodajkám eh, za to, že jsou že se věnují těmto tématům. Hm, teď tedy zahájím první část, hm, která bude trvat do půl dvanácté. Budeme hovořit o aspektech eh, bezpečnosti spotřebních výrobků. Také chceme hovořit o zlepšení, o zvýšení úrovně eh, bezpečnosti výrobku, ale na druhou stranu eh, chceme, aby ten návrh byl vyvážený, abychom vzali v úvahu také i všechny ty, kteří vyrábí výrobky, kteří je uvádí na trh a tak dále. Každý panelista bude mít k dispozici pět minut a tady na obrazovce poběží stopky, abyste zhruba měli představu, jak na tom jste. Jak již paní Šaldemose říkala, také jsme pozvali odborníka z eh, ambasády eh, USA, bohužel se nemohl dostavit, teď se nám tady zase rozsvítilo. Čili teď mi dovolte mm, představit jednotlivé panelisty. Paní Monique Lyons, generální ředitelka BEUK, spotřebitelské organizace. Myslím si, že vás nemusím vůbec představovat. Také Jean-Philippe Monfort, který je skutečný eh, odborník na otázky eh, právní odpovědnosti, bezpečnosti výrobků, také je poradcem celé řady eh, firm a věnoval se otázkám bezpečnosti výrobků. Pak je zde paní Emily Prusey. Eh, zastupuje velkou retailovou organizaci Eurocommerce a velice se také zabývá právě tím přímým um, stykem se, se spotřebiteli. A pak pan Markus Wiesner, který zastupuje Konfederaci evropských výrobků nábytku a ten, nám, ten nás také trošku eh, zavede do praxe, jak to vypadá. A děkuji. A teď již dávám slovo paní Monique Gojens. Máte pět minut. Děkuji, děkuji za pozvání. Dobrý den. Samozřejmě bezpečnost pro spotřebitele, to je eh, bezpečnost výrobků, to je jedna z největších oblastí v eh, spotřebitelské politice. Mám jenom pět minut, takže asi nemohu teď hovořit vyčerpávajícím způsobem, ale určitě Eh, budete moci eh, získat tedy ten náš poziční materiál, který jsme připravili s Anekem. Takže pokud jde o, jenom bych chtěla eh, sdělit 4-5 bodů, klíčových bodů. Takže pokud jde o ten balíček, my máme takové smíšené pocity, protože došlo k určitému zlepšení, ano, ale máme i určité obavy. Za prvé, naše obavy stávající legislativa o bezpečnosti výrobků v podstatě je průlomová, protože to je taková záchrana sítě, protože kdykoliv, když nemáme specifickou legislativu, tak potom se použije tato směrnice o bezpečnosti výrobků ta, a podle ní se chrání bezpečnost spotřebitele. Ve stávajícím návrhu jsme ale viděli, že došlo ke změně tónu, to znamená eh, již ta koncepce, tedy té horizontální legislativy, té bezpečnostní sítě již neexistuje a e, tedy soulad se sektorovými pravidly údajně bude dostatečné proto, aby ten výrobek mohl být legálně prodáván. My si myslíme, že to nestačí, protože někdy třeba ta sektorová legislativa nestačí pro bezpečnost výrobku. Za druhé, druhá naše obava, ten obezřetnostní princip také zmizel. A to je pro nás jako červené světlo. Když se na to podíváte tak, že je evidentní to, že to údajně je v tom implicitně, no tak by to tam mělo být zakotveno explicitně, protože to je velký nástroj pro příslušné orgány, když mají podezření, když se domnívají, mají částečné důkazy, tak e, potom mohou na základě tohoto postupovat. A co vítáme v textu, je skutečnost, že nařízení stanovuje čtyři eh, prováděcí opatření, která jsou efektivnější, budou permanentní a závazná, kdežto teď tomu tak není. To je hlavní aspekt toho návrhu, který podle nás eh, bude dodržen, doufejme. Také i velice vítáme ustanovení v nařízení, která se týkají zlepšení eh, vysledovatelnosti výrobku, a to především jméno a adresa výrobce či dovozce musí být uvedena a velice i vítáme právě to pravidlo one up, one down. Ale, eh, ale eh, podle nás v tomto sektoru eh, tedy ta otázka původu tam není řešena způsobem, který by byl evidentní pro spotřebitele, to zavádějící spíše pro spotřebitele. A dále dohled nad trhem. Myslíme si, že označení ES by mělo být eh, eh, eliminováno z obalu, protože je zavádějící, že to je vyrobeno v ES. Mělo by to je zavádějící, protože eh, si myslíme si, že mm, tento legislativní balíček je vynikající příležitostí zbavit se tohoto a může to zůstat třeba v technické dokumentaci pro orgány dohledu, ale nemělo by to být považováno za informaci pro spotřebitele. A v neposlední řadě, a doufám, že dodržím pět minut, je skutečnost, jak řekla paní Šaldemoze, je eh, zásadní, abychom tedy překročili hranice EU, přece abychom se na to podívali z globálního pohledu. A zde skutečně sledujeme tedy velice pečlivě eh, mm, eh, tu eh, vyjednávání o transatlantické dohodě a myslíme si, že některá pravidla, která existují v oblasti eh, bezpečnosti spotřebních výrobků, by mohla být ohrožena kvůli vyjednávání o obchodní eh, dohodě. A my, jako občanská společnost, my nemáme ale přístup k mandátu vyjednávání, takže my tady musíme počítat s Evropským parlamentem, že Evropský parlament bude tím eh, hlídacím psem, který ohlídá tedy to, že naše pravidla nebudou některak jaksi zmenšena či ohrožena tím trans transatlantickým vyjednáváním. Děkuji, říká pan předseda, určitě k tomu se dostaneme v otázkách později. Ještě připomínám členům, že budeme mít dostatek času na otázky a odpovědi. Dobře. Na a další v řadě je pan Jean-Philippe Monfort, partner v Meyer Brown, takže jak se světli teď? Dobře, vidíte? Prosím, máte pět minut. Děkuji, pane předsedo. Moje zkušenost je, že jako právníka je, že eh, ty výrobky, které se dostanou na trh, tak eh, často nejsou bezpečné a tedy potom se snažíme to nějak řešit. A já se snažím tedy pomáhat v tom, to znamená, jak se obracet na orgány, jak zajistit třeba stažení výrobku. Jak víte, všechny podniky teď musí řešit uh, vyznat se v komplikované legislativě, v komplikovaných pravidlech a my musíme e, zajistit, že to budou moci udělat s těmi omezenými e, zdroji, které mají, i když bezpečnost výrobku je třeba je samozřejmě prioritou i pro výrobce, pro podniky. Proto je třeba mít transparentní, jasný rámec, e, který za, bude zakotvovat úměrné závazky pro podniky. A za prvé, framework. Nejprve tedy vyjasnění právního rámce. Stávající rámec, který máme v rámci GPSD a v rámci všech ostatních ustanovení, zvláště tedy té legislativy o zboží, za, zvláště rozhodnutí 765 a 768 je velice matoucí, a to dokonce i pro lidi z praxe, jako jsem já. A myslím si, že návrh nařízení o jednotném dozoru nad trhem je žádoucí, ale přesto je ještě co vylepšovat na přehlednosti textu, zvláště pokud jde o vztah mezi nařízeními, která um, chrání spotřebitele a evropskou harmonizovanou legislativou. Když se do toho textu podíváte, zjistíte, že některá odvětví jsou úplně vyňata například potraviny, léčiva. A pak máte eh, odvětví, která nejsou vůbec regulována. A vztahuje se na ně pouze eh, CPSR. A pak někde mezi jsou odvětví, která jsou regulována, nejsou vyňata z CPSR a teď je velice obtížné zjistit, co se na ně vlastně vztahuje. Článek 4 říká, že kapitoly 2 až 4 se netýká eh, zboží, které v harmonizované legislativě je označeno jako zboží, které má eh, vliv na zdraví spotřebitele. A teď je otázka, co to všechno může být, jestli jenom léky a hračky, a nebo eh, také v souvislosti s nařízením 7, nebo rozhodnutím 768 se to týká jakékoliv legislativy a zboží na bázi principu ekvivalence. Já si myslím, že my jako odvětví potřebujeme jasnější přístup a buď to se bude CPSR konkrétně vyjadřovat k jednotlivým typům zboží a legislativy, tak aby bylo jasné, kde ta ustanovení hledat, a nebo to bude řešeno prostřednictvím jednotlivých nařízení, tak například pokud vyrábíte kosmetiku, budete vědět, že se na vás stahuje pouze nařízení ke kosmetice a nic dalšího. Já osobně si myslím, že CPSR by mělo, být, mělo zůstat hlavním referenčním materiálem a ustanovení ve směrnici o hračkách v nařízení o Eh, kosmetice by měla být naopak zapracována do CPSR. Pak je to problematika proporcionality právních na legislativních nároků a já se zmíním jenom o několika z nich, protože jich je celá řada. Za prvé ten rizikově vážený přístup, to je jedno z hlavních témat. Já si myslím, že tady je třeba tu rozlišovat mezi souladem a bezpečností. GPSD se týkalo a bezpečnosti, dodržení bezpečnostních požadavků. Nové CPSR zavádí celou řadu termínů, která se týkají spíše schody, protože byly přijaty z legislativy o zboží. A díky tomu je velice obtížné rozhodovat se v praxi a já si myslím, že by bylo daleko přehlednější, kdybychom se vrátili zpátky k základní myšlence GPSD, v tom smyslu, že toto sdělení se týká bezpečnosti a nikoli souladu, což jsou dvě různé věci. Pokud je o stanovení toho, kdo je zodpovědný v rámci dodavatelského řetězce, současná ustanovení eh, stěžují život například distributorům, kteří distribuují produkt, který by mohl být nebezpečný a mají zapovinnost tedy kontaktovat výrobce. A v případě e, dovozců to ani nemusí být výrobce z Evropské unie a zjistit, zda je výrobek bezpečný nebo ne. To může být velmi složité. Pak je tu myšlenka oznamovacích orgánů. Pokud je pak třeba to oznámit tomuto orgánu, tak to vede k dalšímu zmatení a já si myslím, že tedy toto oznámení by měl činit výrobce vůči oznamovacímu orgánu a pak by to bylo naprosto jasné, o jaké výrobky jde. Eh, tím jsem, myslím, vyčerpal svůj čas a jedna ještě poznámka na závěr, spíše osobní. Já si myslím, že by mělo být možné, aby operátoři podávali oznámení o nebezpečných produktech nejenom na národní úrovni, ale také adresovaná Evropské komisi. Evropská komise má v tomto ohledu mnoho zkušeností, expertních znalostí a pokud řešíme problematiku globálního stahování výrobků z trhu, jak to bylo například v případě čínských výrobků, kde bylo třeba spolupracovat i s americkými orgány nebo třeba s brazilskými orgány, tak tady je asi komise v tom nejvýhodnějším postavení jednat. A proto si myslím, že výrobky by měly provo- výrobci by měly provádět takové notifikace na panevropské úrovni. Děkuji. Děkuji, že jste stanovil tyto body. Já si myslím, že zvláště bychom se měli zabývat problematikou principu proporcionality, kolegové, kopie této prezentace jsou k dispozici. A nyní předám slovo paní Kruzej, Kruzej, promiňte, která bude hovořit o tomto návrhu ze svého pohledu. Thank you, Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych chtěla podtrhnout jednu skutečnost. My na vás, eh, my vlastně tlačíme eh, stejnou věc, aby, aby na trhu byly pouze bezpečné výrobky. A za tím účelem musíme eh, zharmonizovat systémy, zjednodušit systémy a zejména musíme vyjasnit odpovědnost eh, jak těch veřejnoprávních, veřejných eh, orgánů, tak i soukromoprávních subjektů. A to musíme učinit jednoznačně. Dovolte mi teď upozornit na dvě věci. Na trhu máme tisíce výrobků, které pochází od různých eh, dodavatelů, ať už to jsou drobné firmy, ať eh, až po obrovské firmy. A také zde máme eh, vlastně ty určité produkty, které jsou označeny které jsou označeny značkou, které tedy, kde, zpravoda, kde spotřebitelé očekávají určité, mají určitá očekávání a distributoři mají eh, odpovědnost za výrobky, které jsou od dodavatelů nebo výrobců a někdy se také ptáme na to vlastně i kdo má jakou odpovědnost. Musíme se vypořádat také s různými rámci odpovědnostmi. Máme zde potravinářské produkty, nepotravinářské produkty, některé jsou, někde harmonizace, někde nikoli. Dnes se soustředím na povinnosti distributorů. máme zde určité požadavky, které chceme eh, v oblasti spotřebních nepotravinářských výrobků. A co to vlastně má v praxi konkrétně znamenat? Už máme určité zkušenosti, máme zde novou směrnici o bezpečnosti hraček, ta už eh, eh, vstupuje v platnost a již zde čelíme celé řadě potíží Dovolte mi jeden příklad. Distributor hraček musí zkontrolovat, zda tam je označení EC na té hračky, zda tam je také jméno výrobce a adresa výrobce. Stejná povinnost je i u, e, v tom balíčku neharmonizovaných produktů. Nicméně jste se, e, v Evropě se to e, interpretuje různým způsobem a také jednotlivé orgány dozoru nad trhem to interpretují jiným způsobem musíme si eh, uvědomit, že často nemáme dostatek informací k tomu, abychom ohodnotili eh, vlastně tu, všechny ty požadavky. Pak je zde, eh, zda ten šítek chybí nebo zda je správný. Potřebujeme také určité odborné informace, technické informace, Eh, také je zde ta povinnost vypracovat technickou dokumentaci, která vede k celé řadě problémů. Například se to týká třeba i otázky eh, důvěrnosti. Dokážete si třeba představit, že firma Apple by dala veškeré tyto informace třeba Carrefouru v rámci této dokumentace a tak dále? Také si ještě musíme uvědomit situaci na trhu. Myslím si, že to nepovede nakonec k větší míře bezpečnosti v celém dodavatelském řetězci. Myslím si, že distributora můžeme velice lehce najít, ale myslím si, že výrobci musí být nejvíce odpovědní za bezpečnost výrobku, protože právě výrobci jsou ti, kteří mají k dispozici veškeré znalosti a fakta o výrobku. Evropská komise jasně pochopila, že je důležité, aby tady byla jasná eh, úloha toho, kdo má kontrolovat bezpečnost toho výrobku. Tady se hovoří o tom, že musíme eh, umět jasně definovat eh, distributora a výrobce. Pak je zde také otázka zda ten distributor by třeba neměl mít určitý seznam všech věcí, které mu má povinnost zkontrolovat, protože by to pak nevedlo k různým eh, rozličným výkladům. Dále je eh, zde otázka technické dokumentace. Pak jste také otázka vzájemného uznávání. Plně podporujeme rozhodnutí eh, Evropské komise, aby zde bylo založeno nové Evropské fórum pro dozor nad trhem a že byste také měly být zprávy to podporujeme. Myslíme si, že je také důležité, aby do toho Evropského fora byly zapojeny i eh, podniky, které mají své zkušenosti a Um, otázkou je, pokud, proč, pokud náš výrobek se prodává ve Francii, proč musíme projít různými dalšími zkouškami, aby se mohl prodávat i třeba ve Španělsku. Pak chci ještě říci, že tam jsou určité ehm, musíme zabránit tomu, aby se neobcházel eh, oznamovací eh, systém. Také je zde důležitá eh, digitální komunikace. A ještě chci říci, že označení původu v některých případech eh, je, může být zavádějící a neslouží pak eh, k dohledatelnosti. Chtěla jsem se soustředit pouze na některé věci, ale musíme usilovat o proporčnost a soudržnost na trhu. V rámci tohoto balíčku usilujeme o zjednodušení a lepší harmonizaci oblasti bezpečnosti spotřebních výrobků v Evropské unii. Děkuji. A nakonec závěrem pan Markus Wiesner, který je předseda eh, konfederace výrobců nábytku v Evropě. Takže máte také nějaké slajdy? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji velice za pozvání na slyšení. Já hovořím za eh, sektor výrobců Eh, nábytku 1,5 milionu eh, eh, zaměstnanců představujeme a také hovořím i jako rakouský výrobce nábytku, a kterému jde vždycky o bezpečnost a kvalitu výrobku. My, máme, my neseme odpovědnost za veškeré vady, chyby a musíme potom přijmout nezbytná opatření, abychom předcházeli zranění, mm, které by případně výrobek mohl způsobit. Takže Eh, jasně zde říkám, náš průmysl velice vítá návrh. Vítáme ho, poněvadž je to inovace, je to průlomový nástroj na ochranu spotřebitele a poněvadž je to praktický nástroj, který zajistí funkční vnitřní trh. Dovolte, abych doplnil něco, co skutečně vítáme, a to je identifikace a označení původu. Vysvětlím vám proč. Za prvé, potřebujeme Eh, eh, zajistit větší transparentnost pro spotřebitele. Doba se změnila a chování spotřebitele se také změnilo. Spotřebitel chce více informací a průmysl chce dávat více informací. Výrobci musí být transparentnější eh, v tom, kde se vyrábí a spotřebitel má právo na to rozhodnout se informovaně. Musí být schopen identifikovat toho výrobce, výrobek i dovozce a za, e, za, e, za žádných okolností e, nemůžeme ho nechávat v nevědomosti. Proto mu musíme dávat informace, aby spotřebitel věděl původ, jaký je původ, to znamená, kde byl výrobek vyroben a aby musí být, aby si mohl třeba zjistit něco o environmentálních standardech, sociálních standardech to znamená, spotřebitel má právo se rozhodnout, ale musí se rozhodnout informovaně. Takže podívejme se na realitu tohoto našeho odvětví. E, čím dál více a výrobců nám tvrdí a říká, že jsou tlačeni k tomu, aby odstraňovali etikety a informace z nábytku, a to právě proto, aby se eliminovala identifikace Eh, pro spotřebitele. Ale více informací znamená větší transparentnost přece, což znamená větší bezpečnost našich výrobků. Proto my to chceme. My chceme identifikaci. My chceme, aby zde byla uvedena země původu, protože to je přece potom eh, důležité i pro případný dohled, když třeba ty informace jsou zavádějící a tak dále. Pro nás je velice důležité, to, že identifikace i zvyšuje odpovědnost výrobce. Spotřebitel potom může eh, případně eh, eh, se obrátit na toho výrobce a popohnat ho k odpovědnosti. V našem sektoru je to výrobce, který odpovídá za veškerá opatření na bezpečnost výrobku, jako testování, certifikace, případné stahování výrobků z trhu a tak dále. Musíme ale eh, zajistit, že všichni výrobci eh, ponesou stejnou odpovědnost a eh, není to tedy apel na nějaký protekcionismus. Ne, to, o to tady nejde. My chceme konkurenci. Každý výrobce musí ale mm, nést stejnou odpovědnost a musí se mm, na něj vztahovat stejná pravidla, co se týče bezpečnosti výrobku. A, mm, takže identifikace, vysledovatelnost výrobku, původ, označení původu, to všechno bude přece ku prospěchu evropského průmyslu. O tom se teď diskutuje hodně v parlamentu. I komise ve svém sdělení apeluje na tom, že je třeba posílit průmyslovou základnu. To je přece důležité pro blahobyt v Evropě. A my potřebujeme tedy opatření podobného e, charakteru, která podporují konkurenceschopnost našeho průmyslu. Já tady hovořím za, naš, e, za naše odvětví odvětví a apeluji na to, že je třeba přijmout dobrý návrh. Samozřejmě vždy lze co vylepšovat, ale je to dobrý návrh, dobrý jak pro výrobce, tak pro spotřebitele. Děkuji. Good, well, thank... Dobře, děkujeme vám všem. za to, že jste nabídli k úvaze velice zajímavá a důležitá témata. A nyní otvírám diskuzi. Můžete se obracet na všechny členy našeho panelu. Nejprve si vyslechneme řadu otázek a pak předáme slovo panelistům. Budou mít zhruba minutu na odpověď. Paní zpravodajka, má nějaké otázky? Ano, pak také pan Baldesáry. Pan Kreuzmann, pan Fox. Děkuji velice. Za prvé chci poděkovat panelistům za to, že se dokázali vyjádřit během pěti minut, ale zároveň vám také můžu slíbit, že ta debata v budoucnosti bude daleko detailnější. Mám jednu obecnou otázku. Mám otázky pro všechny. Nejprve Monik. Vy jste hovořila o důležitých změnách v legislativě a mě by zajímalo, jestli by ten princip obezřetnosti a definice vážných rizik, jestli by to řešilo tedy toto volání po legislativní úpravě, pokud by toto bylo regulováno. Poté pan Montfort, vy jste hovořil o rizikově váženém přístupu a o tom rozdílu mezi bezpečností a souladem. Vy jste říkal, že by bylo dobré to řešit současně v legislativě, já bych ráda slyšela trochu víc. Pokud jde o euro obchod, eurocommerce, já si nejsem úplně jistá, jestli jsem to správně pochopila. Vy hovoříte o tom, že je třeba naředit ta uh, ustanovení nového legislativního rámce, pokud jde o úlohu distributorů? Protože pokud ano, tak nesouhlasím. Pokud ovšem jde o to, že je třeba vyjasnit, jak vypadá ověření informace výrobcem, od výrobce, tak eh, to se asi dořešit dá. My jsme v parlamentu pracovali na NLF a já jsem konkrétně pracovala i na rozhodnutí 768. A vím, že nám šlo o to, aby zahrnovalo všechno, eh, všechny typy eh, dodavatelů. Čili pokud nemůžete najít výrobce, je třeba obrátit se na dovozce a tak dále. A já bych tedy ráda slyšela něco víc k této věci. A konečně, pokud jde o nábytek, vy jste mluvil opravdu zajímavě. Myslíte to vážně, že nenavrhujete žádné změny? Souhlasí s tím Business Europe? To by bylo velice zajímavé slyšet. Děkuji. Um. Pan Baldessare, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, velice děkuji eh, za příspěvky expertů, ale mám takovou otázku. Poněvadž komise předložila a určitě si vezme ještě slovo, předložila balíček, který adekvátně reaguje na požadavek, to znamená přijmout jednotný rámec pro dohled nad eh, trhem se všemi výrobky. A, po, takže jde o spotřební výrobky, pokud to chápu. A e, jaký je tedy rozdíl mezi spotřebními a nespotřebními výrobky? To je pro mě dost nejasný rozdíl. A takže proč ale se to nenachází nějak definováno v novém balíčku? Já si kladu otázku, a tedy ptám se vás, je možné skutečně udělat zde rozdíl mezi takzvanými spotřebními výborobky a těmi ostatními a podle jakého klíče budeme rozlišovat ty výrobky. No. jak tedy bude eh, to rozlišení nastaveno. Dále, kromě toho, takže eh, v, tom, v této směrnici eh, bude nějaký seznam těch harmonizovaných výrobků, ale to nebude vylučovat eh, všechny ostatní výrobky, které jsou pokryty různými harmonizačními nástroji, ale teď to bude jedno nařízení, které v podstatě bude obsahovat všechny výrobky, kromě těch, které jsou v ostatních právních aktech. Je to, je to taková dichotomie podle mě, tak bych rád, abyste mi to osvětlili, možná i experti mi to osvětlí. Děkuji. <laughs> Já se omlouvám, já se chci připojit k otázkám pana Baldesaryho a také paní Šaldemus, ale ještě to chci přiostřit. Já jsem si eh, divila, že komise eh, vlastně zredukovala svoji definici spotřebitelského zboží a mě by jako právničku, eh, nebo zajímá mě nárok právníka, zdali takovéhle zúžení definice je užitečné nebo naopak zbudí další problémy. To je první otázka. Druhá, ta se týká problematiky výjimek, které jsou nepřehledné, také jste na to upozornili a eh, zase to vede tedy k nejasnosti. A já si naopak myslím, že je třeba doprecizovat příslušné návrhy. A konečně třetí otázka, tento rizikově vážený přístup. To znamená v podstatě, eh, to se týká vlastně celého toho balíčku, ale problém je, že vlastně to riziko nebo rizikově vážený přístup není pořádně definován v celém balíčku a proto je třeba důkladně prodiskutovat tu problematiku bezpečnosti a rizikově váženého přístupu. Jestli to je možné řešit, nebo stačí to řešit pouze jasně, jasnou, jednoznačnou definicí a jak to tedy řešit. A jinak tedy také přitakávám paní Šaldemus, nikde není možné nechat mezeru v tom dodavatelském řetězci. To znamená, pokud není možné dopátrat se výrobce, je třeba obrátit se na dovozce a nebo případně i na maloobchod. Všichni musí převzít svůj díl odpovědnosti, jinak to nejde. Děkuji. Pan Fox? Děkuji. Dvě otázky. Za prvé označení původu, článek 7. Kladu si otázku, jestli by nám k tomu experti mohli něco říct, jaký potenciální dopad to může mít na podniky, protože vyhodnocení dopadu ze strany komise neřešilo potenciální náklady pro podniky i pro státní zprávu, ale tyhle náklady někdo musí uhradit. Pravděpodobně to bude spotřebitel. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. A za druhé, článek 15 a systém dosledovatelnosti. Zase, jak já to chápu, tak, eh, že tedy aktiv přenesené pravomoci budou vymezovat určité produkty nebo skupiny produktů. A mě by zajímalo, jestli jste s tím spokojeni. Já se totiž obávám, že my schválíme legislativu a pak si komise bude moc dělat, co chce. Radostně, říkal řečník. A e, mě by tedy zajímalo, zase neobáváte, že dojde k tomuto vývoji a jestli bychom náhodou neměli iniciovat debatu o tom, jaký dopad na spotřebitele bude mít použití delegovaných aktů v této oblasti. My víme, že komise velmi často tvrdí, že bude dělat A a pak udělá něco úplně jiného. Čili co mi k tomu řeknete? Dobře, děkuji. Já jsem si říkal, kdy se nám tady uh, vynoří problematika delegovaných a prováděcích aktů. Pan Salbíny. Děkuji, pane předsedo. Takže označení původu, to jsou náklady, které lze unést, anebo ne. Takže zde e, e, zástupci spotřebitelů říkají, že že eh, bychom měli jasně říci, koho hájíme, zdali podniky anebo občany. To znamená, chceme chránit ty, kteří produkují bez toho, aniž by vůbec respektovali mm, životní prostředí, zaměstnance, občany a tak dále. Takže potom e, by to vypadalo, že snad e, si děláme legraci z našich občanů. Tedy teď, když hovoříme o svobodném trhu, třeba jako v Indii, ve Spojen, v Japonsku a tak dále. A co tam dělají? I na těchto trzích oni především chrání lokální výrobu. Takže zde teď roste euroskepse. Já proto to říkám. A Evropa vlastně nebyla za čtyři roky vůbec schopna nabídnout svým spotřebitelům jistotu o tom, co si kupují a mm, za jakých podmínek to bylo vyrobeno, ten výrobek, který si kupují. Mm, a takže mm, potom řeknou eh, občané, no Evropa je k ničemu. Oni přece chtějí, abychom mm, snad eh, chránili evropské občany, evropské mm, podniky a ne ty, kteří eh, delokalizují do Bangladeše, Pakistánu, kde vykořišťují zaměstnance. A potom, teď tady hovoříme o etiketách, které jsou zavádějící. Já zde si myslím, že potom se ještě eh, ta nechuť k Evropě zvyší a přece lidé chtějí vědět, co jedí, co používají, co si kupují, co si kupují za boty, za jaké zboží, textilní výrobky nebo potravinářské výrobky a pokud to nebudou vědět, tak si řeknou, Evropa je k nám k ničemu. Thank you very much. Děkuji velice. Takže nyní se vyjádřili všichni stínoví zpravodajové, mám ještě dotazy od dalších členů. Hlásí se ještě někdo? Pan Kofarate, paní Rojtová. A pak předáme slovo panelu. Já jsem tady nepřivítal dostatečně důkladně zástupce komise, je to pan Vitondo, který je tu zástupcem ředitelství Sanko. Je to tak? a ředitelství pro obchod. A pan Bischof je tedy z DG Sanko. Nevím, jestli budeme mít čas na to, abychom vám dali slovo, ale jistě budete mít možnost se vyjádřit později. Pan Koferaty. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na eh, paní Moniku Gojens. Já myslím, že bezpečnost eh, výrobků pro spotřebitele, tak eh, to je eh, samozřejmě věc nezbytná pro to, aby ta osoba se mohla rozhodnout, co si pořídí. Všechno, co slouží, poslouží k tomu, aby ten člověk, občan, spotřebitel mm, věděl, jak ten výrobek, odkud je, jak byl eh, hm, vyroben a tak dále, no tak to přece jenom posílí tu schopnost spotřebitele si dobře vybírat objektivně, hm, s plným vědomím věcí a zvýší to tedy objektivně i bezpečnost jeho. Na druhé straně, Eh, i samozřejmě eh, to je propojeno i s dalšími aspekty. Já vím, že třeba eh, když, já nevím, kabát vyrábí nějak, někde nějaké děti, no tak z etických, morálních důvodů si to, ten kabát nekoupím. A takže vysledovatelnost nějakého výrobku, to je třeba považovat za hlavní nástroj proto, abychom vybudovali to povědomí v hlavách spotřebitelů, aby věděli, co si kupují. Ta vysledovatelnost musí být taková, aby potom spotřebitel adekvátně to mohl použít, eh, aby to byl pro něj nástroj a musí k tomu mít veškeré citlivé informace. A eh, zde eh, skutečně my potom slyšíme o těch tragédiích, které se dějí. A drama v Bangladeši například, kde zemřelo více než tisíc osob, to je nedávný důkaz, ale nejediný a mm, je, proto, je to tedy celý řetězec výrobní činnosti, který začíná někde úplně daleko. A v podstatě vychází to tedy z té milné představy, že budeme vyrábět za nízké náklady, ale v podstatě e, e, ohrožují se tam životy lidí. A zde já to nechci tady rozvádět, ale jenom to zmiňuji proto, že i spotřebitel může odmítnout nějaký výrobek z morálních důvodů a bude to vědět pouze, bude se moci takto rozhodnout pouze tedy, když bude vědět, kde byl ten výrobek vyroben. Eh, vysledovatelnost výrobku není výhodou jenom pro eh, spotřebitele, ale i pro podniky, protože tady máme obrovské případy, flagrantní případy nekalé soutěže, protože Eh, ten, kdo respektuje pravidla, tak je penalizován vůči ostatním. A eh, pokud eh, se nemýlím zde, já si myslím, že vysledovatelnost to je základní nástroj pro spotřebitele. Já bych tedy chtěl vědět samozřejmě, kde se vyrábí třeba to, co piju. Proč? Mm, a pokud a pokud ne, pokud tu možnost nemám, tak chci vědět proč přece. E, pokud ten důvod snad by měl být, že to je nevýhodné pro podniky, ne, přece to je naopak výhoda pro ty podniky, které se chovají řádně. Thank you very much, Mrs. Děkuji velice, paní Rojtová. E, děkuji. Eh, já jsem zpravodajkou, která teď vyjednává v trialogu devět, eh, balíček teď už jenom osmi směrnic uvádění výrobků na trh, jak si mm, je to vlastně implementace goods package. A my jsme tady odhlasovali na tomto výboru poměrně jasná kritéria, pokud jde právě o dohled nad trhem. Nicméně v rámci toho trialogu jsme eh, ustoupili komisi a radě v tom, že tyto otázky budou řešeny právě Eh, tou horizontální eh, tedy směrnicí o bezpečnosti výrobků. Eh, já se trošku obávám, abychom, aby nedošlo ke snížení té hranice, kterou jsme tady s lidem na ochranu spotřebitelů a očekávání Evropanů nastavili. Druhý bod, který považuji za důležitý, je Eh, to, eh, že eh, řada mm, komodit nebude pokryta vlastně tady touto, touto generální směrnicí nebo tímto generálním nařízením a samozřejmě je to pochopitelné u léků a tak dále. Nicméně se domnívám, že by pro výrobce, pro pochopení evropské legislativy, pro změnu myšlení bylo velmi užitečné, kdybychom měli nastavenou eh, základní minimální linii, která by platila pro jakékoliv výrobky. A já nevidím důvod, proč by eh, samozřejmě nebylo možné hlouběji a přísněji specifikovat, pokud jde třeba o léčiva ale základní principy dohledání výrobků eh, způsob kontroly eh, prostě to všechno jsou věci termíny eh, povinnosti pro distributory a dodavatele to jsou všechno věci které by principiálně podle mého soudu měly být v evropě stejné tak jak je mají stejné třeba ve spojených státech nebo někde jinde a kdo prostě chce komunikovat se spojenými státy tak je mu jasné že ať tam vyváží cokoliv tak prostě některá kritéria musí splnit. to by mělo být srozumitelné i pro všechny, kteří chtějí obchodovat eh, v Evropě. A proto tedy můj dotaz je na experty, ale samozřejmě i na komisi, proč eh, bychom měli mít eh, stále vždycky horizontální stranice, ze kterých vyjímáme řadu sektorů a některé dokonce komodity vůbec pak nejsme schopni pokrýt. Děkuji. Dobře, Děkuji za všechny ty otázky. Myslím, že něco nám vlastně už souvisí s tím druhým tématem, dozor nad trhem. A já se ještě chci tedy vyjádřit k tomu, co tu trošku zapadlo, ta značka CE. Někteří z vás říkali, že je zbytečná na výrobku a to proto, že spotřebitelé stejně vlastně nevědí, co přesně znamená. A e, to je také tedy otázka, kterou bych já rád položil panelu. Co si o to myslí? A teď tedy dávám slovo panelistům v opačném pořadí, čili nejprve panu Weissnerovi, pak paní Pruzej, pak panu Monforovi, paní Monfora, panu Coens. Máte na to pár minut. Bohužel já vím, že e, to téma je rozsáhlé, ale nedá se nic dělat. Nejprve tedy pan Vízner. Děkuji. Já přejdu do svého rodného jazyka. Otázka paní Šaldemus. Proč eh, nábytkářský průmysl nepři, nepřišel s nějakými změnami? My jsme samozřejmě navrhovali určité změny a úpravy. Počínaje otázkou produktů z druhé ruky, protože existuje celá, a existuje celá řada dalších otevřených bodů, kde je třeba doladit definice. Já si myslím, že to nesouvisí tedy s dlouhým seznamenem drobných úprav, ale spíše jde o to, abychom provedli dalekosáhlé eh, trvalé úpravy. A proto jsem si řekl, že mám-li pět minut na vystoupení, budu se věnovat jenom těm základním principům. A to je tedy především ta zodpovědnost za produkty ze strany nábytkářského průmyslu. Pro nás je to velmi důležité, proto máme zájem na tomto návrhu, protože je důležité, aby tento návrh odpovídal našim potřebám a představám. A aby nebyl rozdíl v tom, jak, jakou zodpovědnost máme za produkty mezi různými typy podniků. Jeden typ podniků, který je skutečně zodpovědný, je eh, tedy ta řada podniků, které produkují na regionální nebo národní úrovni a jsou to podniky, které už mají tradici s vývojem, testováním, certifikací, a zodpovědností za produkty na národním trhu. Jsou to podniky, které mají už zavedený systém řízení kvality a které tedy mohou zaručit bezpečnost produktů. To je tedy jedna skupina podniků a pak máme tu druhou. To jsou dovozci, malé agentury, malé podniky, které si nechají ty výrobky vyrobit někde jinde a spotřebitel často ani neví nebo nemá šanci zjistit, odkud ta židle pochází, kde byla vyrobena. A tím vlastně nejsou dodržena jeho práva. S tím samozřejmě souvisí také velký rozdíl v nákladech na produkt, v tom, jestli provedete eh, posouzení kvality nebo ne. To má svůj dopad. To může stát 30 euro na jeden produkt, získat takové osvědčení kvality. A někteří malí výrobci to obcházejí, ale já si myslím, že je důležité eh, mít schopnost dokázat, že jsme provedli všechno v našich silách pro ověření kvality a bezpečnosti produktu. A proto také jsme nepřišli s nějakými zásadními pozměňovacími návrhy, protože souhlasíme se základními principy tohoto návrhu. A jinak tedy naše konfederace vypracovala celou řadu drobných návrhů. Pokud jde o označení původu, já nechápu uh, tu debatu k celé věci je přece jasné, že když nevím, odkud pochází moje košile, pokud pak zjistím, že eh, byla vyrobena v Malajzii, dovedl zelí do, Ev- do Evropy mexický podnik, který prodal německé firmě, pak já jako spotřebitel bych měl mít možnost se rozhodnout, jestli takováhle košile je pro mě riziko, nebo jestli je to v pořádku vy jste tady eh, zmínil Bangladeš. Já po té tragédii už si nejsem jistý, jestli bych byl ochoten kupovat spotřební zboží z Bangladeše například. A to je otázka eh, toho, zdali budeme opravdu odvážní v našem rozhodnutí, v naší práci na tomto návrhu a budeme vyžadovat důkladné informace o původu, protože to, nebo případně tedy také důkladnou zodpovědnost všech článků dodavatelského řetězce od toho výrobce nebo dovozce až po maloobchod. Děkuji, paní Prozet. Merci. Uh, pour essayer d'être... Děkuji. Abych to bylo jasnější, tak budu hovořit francouzsky, tedy v mateřštině. Za prvé omlouvám se, eh, možná, že to nebylo jasné. V každém žádném případě eh, obchodní sektor eh, tedy se nechce zbavit odpovědnosti. My zcela to chápeme. To znamená výrobce, dovozce a pokud nikoliv nelze identifikovat, tak distributor. My jsme chtěli říci dvě věci. Za prvé, ve světle naší zkušenosti, protože nový právní rámec ten známe prostřednictvím směrnice, ale ve světle naší zkušenosti, tak my mm, mm, mm, slýcháme různé eh, odlišné interpretace v rámci jednoho členského státu mezi různými členskými státy a proto zde jsme chtěli zmínit toto na výboru IMCO a chtěli jsme požádat o to, aby naše povinnosti byly jasné. Eh, to je třeba my mm, chceme, aby u každého výrobku, ať bude harmonizován nebo ne, abychom věděli, že prostě těch pět bodů je klíčových. Eh, abychom věděli, co plnit. Druhá věc jakožto distributor, obchod distributor, tak nemůžete mít všechny informace o výrobku. Proč? Poněvadž ta dokumentace, tam jsou různé testy, informace z testování nebo z ino, eh, ohledně inovací a to je často důvěrné, takže my v našem držení nemůžeme toto mít z důvodu důvěrnosti, informace z důvodu konkurence, tak to nemůžeme mít v ruce. A Mm, e, navíc, když my třeba obchodujeme s podobnými výrobky, tak nemůžeme mít přece technickou e, dokumentaci ke všem výrobkům e, konkurujících si výrobců. A proto my chceme mít vyváženou odpovědnost, kdy každý ponese svůj díl odpovědnosti, aby to bylo vyvážené. S tím souhlasíme. A teď také ještě slyšela jsem mm, odpovědnost pozor, neredukovat to pouze na Evropu s tímto balíčkem. No, já eh, minulý týden eh, jsme měli takové školení o analýze rizik. A e, v budoucnu budeme muset analyzovat riziko ohledně každého výrobku, který bude uveden na trh. Tedy analýza rizik každého výrobku. To je monstrózní věc. To se dělá přece, když se kon- dělá konstrukce toho výrobku, když se tedy dělá design, když se dělá výroba, když se a tak dále, takže pořád se dělá ta e, analýza i podle složení a tak dále. To je přece strašně těžkopádné. My jsme ale pochopili, dobře, to bude nová povinnost, podle mého soudu, ale se tímto eh, hodně zvýší úroveň bezpečnosti. Původ, teď původ. No to je velká diskuze. Co bych tomu řekla? My nejsme proti tomu, aby byl informovan spotřebitel o původu. O to tady dnes nejde. Ne, my tady přece hovoříme o balíčku o bezpečnosti. Označování eh, původu eh, na základě celních eh, ustanovení, zlepší to vysledovatelnost? Ne, protože přece původ eh, bude vycházet z pravidel celního tarifu a pouze eh, v podstatě ty dovážené výrobky budou mít na sobě made in, ale u stejného výrobku hm, Stejný výrobek můžete vyrábět ve stejné fabrice, ale můžete mít dva různé původy. Proč? Poněvadž eh, třeba hm, dojde k nějakému tomu procesu zpracování a hm, jinde třeba. A to může být velice klamavé pro spotřebitele i pro eh, orgány dohledu. Takže to si myslíme my jako distributoři, obchodníci. Takže tady nejde o to, zdali informovat spotřebitele o původu nebo ne. To je jiná diskuse přece. Ale ohledně bezpečnosti přece hm, tak je to jiné, protože to hm, původ není nástroj pro vysledovatelnost. Máme jiné nástroje pro vysledovatelnost. A teď hm, k těm delegovaným aktům. Evropská komise. Dobře. My si myslíme, že je třeba aspoň minimálně konzultovat e, i s dočenými subjekty, jako s námi například tedy, když se budou přijímat ty akty v přenesené působnosti. Pan předseda přerušuje. Ano, my jsme byli velice štědří vůči vám, ano, protože těch témat je hodně, ale pan Monfort teď Dobře, děkuji. Děkuji. Zasněl jste celá řada dotazů, dotazů velice kvalitních dotazů. Hmm. Co se týče eh, prohlášení nebo prohlášení o schodě, to podle mého názoru jde vlastně z toho, eh, to je z toho balíčku, to se týká třeba povinnosti označování a tak dále. Myslím si, že to, jak to zde navrhla komise eh, v nařízení o bezpečných spotřebních výrobcích je velice dobré, protože zde hovoříte o, té, o tom, že pokud tam nejsou, vlastně není dodržena ta schoda, tak je to vlastně určitou známkou, že tam mohou být určité problémy. Chtěl bych říci, že se to zde trochu komplikuje a tím pádem mohou být ti aktéři zmateni, nebudou v tom mít jasno. A může zde být nějaký produkt, který eh, vlastně nesplňuje tu schodu, ale přitom není nebezpečný. Takže myslím si, že by bylo lepší mít jedno jasné kritérium, než eh, třeba dvě kritéria, která se navzájem eh, překrývají nebo která nejsou jasná, ale to je tedy pouze můj podnět. Dále, co se týče toho principu předběžné opatrnosti, myslím si, že mm, není nutné dávat do toho textu nějaký přesný odkaz na tento princip, na tuto zásadu, protože ta se buď, tato zásada předběžné opatrnosti se vlastně inherentně používá v eh, hodnocení rizik, které provádí firma. Eh, pokud třeba někdo spadne ze židle a eh, bude mít nějaké zranění, tak eh, tu situaci můžete různě posuzovat, můžete třeba i přemýšlet o tom, nakolik je to pravděpodobné, že z té židle někdo spadne. A jestli tedy ten princip předběžné opatrnosti, pokud tedy někdo ví, že tam je určitá pravděpodobnost, tak buď to může rovnou vyřešit tím třeba, že všechny ty produkty třeba stáhne z trhu, aby se už nic takového podobného neopakovalo. A tím pádem tedy vlastně berete v úvahu nebo postupujete podle toho principu předběžné opatrnosti. Já si myslím, že to je prostě inherentní a pokud bychom to ještě dávali do textu, tak by to pouze mohlo vést k různým e, nesprávným výkladům. A pak ještě je zde otázka na všechny, na ty produkty, na které se to vztahuje. Máme zde ještě ten balíček o bezpečnosti. Spotřební, spotřební produkty eh, podle mého názoru, nebo podle mého názoru je zde rozdíl mezi těmi harmonizovanými a neharmonizovanými výrobky, ale myslím si, že eh, zde by měly být stejné podmínky pro všechny. Děkuji, říká předseda. A ještě paní Monique Vajenc. Děkuji za slovo. Chci se jasně vyjádřit eh, o tom, jak se, na to, jak se dívají spotřebitelé na označení povodu. Nesouhlasím s panem Význarem. Domnívám se, že více informací pro spotřebitele znamená více transparentnosti, pokud, pouze pokud ty informace, které se podávají spotřebitelům, eh, jsou smysluplné. A zatím to tak není. Zatím ten systém spíše spotřebitele mate, je to spíše zavádějící. Takže zde se nejedná o inteligentní regulaci, protože to sebou ponese větší náklady pro průmysl a žádnou přidanou hodnotu spotřebitelům to nepřinese. Buďme v tom jasní. A v oblasti nepotravinářských výrobků. Eh, říkali jste zde, že vás zajímá třeba, odkud pochází ta pitná voda, kterou pijete, protože mm, my vlastně tyto informace žádáme v oblasti potravin, ale v oblasti nepotravinářské. Tam jsou ty výrobky z různých součástek a často ten proces je vlastně takový, mm, který probíhá vlastně v několika zemích, ten celý výrobní proces a je dost obtížné přinést opravdu smysluplné e, označování země původu. A pokud to vložíte do toho textu, tak tam musíte zase říct, kdo to bude kontrolovat, jaký orgán to bude kontrolovat. A v současné době je to třeba i e, tak, že vlastně v současné době mají třeba orgány dozoru, které e, kontrolují ty potravinářské produkty, e, nedostatek zdrojů. Myslím si, že bychom je neměli dále zatěžovat. A další věc. Hmm. Myslím si, že bychom neměli ohrožovat ochranu spotřebitele, protože ten, ta zásada předběžné opatrnosti, to bych tam ponechala v tom textu, protože to je velice důležité, jak pro spotřebitele, tak i pro veřejné orgány, aby mohli zasáhnout i pokud by tam byly třeba velice vlastně statistiky s, velik, s nízkou incidencí, ale tam jde třeba eh, o dlouhodobé otázky ochrany um, ochrany zdraví. Takže my bychom chtěli, aby ta zásada předběžné opatrnosti tam zůstala v tom textu, aby to byl určitý pilíř, na němž mohou pak veřejné orgány zasáhnout a chránit bezpečnost a zdraví spotřebitelů. Děkuji vám všem, našim expertům a členům. Myslím, že jste v podstatě zodpověděli na všechny otázky. A Já doufám, že budete mít čas ještě příští hodinu a účastníte se i další debaty. A teď tedy eh, druhá část našeho zasedání. Eh, nejprve dám slovo panu zpravodaj, který pak musí odejít na jednání hospodářského výboru, čili eh, zpravodaj dostane slovo jako první a poté pohovoří naši experti. Každý z nich bude mít pět minut. Za prvé pan Steven Russell, pravidelný účastník našich zasedání, je to generální sekretář ANEK, což je skupina ochrany spotřebitelů, spotřebitele, která se zabývá problematikou koordinace. Pak je tu pan Richard van Buren, který se zabývá sledováním vývoje na trhu z pohledu ochrany spotřebitele a konkrétně tedy eh, má na starosti v Nizozemsku produkty nepotravinové povahy. Pak je tu pan Kodberg van den Braak, který je eh, předsedou eh, Free Movement of Goods, tedy skupiny pro volný pohyb zboží v rámci Business Europe. Pak tu máme paní Alexandru Schleier, která eh, je zástupkyní Evropské asociace strojírenského průmyslu a paní Rojtová se vyjádřila konkrétně, že to je téma, které ji velmi zajímá. A konečně tu paní Andrea Vojt, což je generální ředitelka organizace Evropské partnerství pro ochranu životního prostředí. A to je organizace, která se také zabývá sledováním vývoje na trhu. Já tedy hned zahajuji diskuzi. Děkuji, dobré ráno. Evropští spotřebitelé čekají, že naše produkty budou bezpečné a evropští výrobci chtějí spravedlivou spravedlivou hospodářskou soutěž. Bohužel však k tomu chybí legislativa, která by to zajistila. Proto v roce 2009 byl vydán apel na evropské instituce, aby vytvořili společný rámec pro eh, sledování trhu. My se chystáme vydat eh, studii o tom, jak to dopadlo a jaký by měl být obsah navrhovaného nařízení. Proto tedy ve, to bude detailní, proto se ve své prezentaci soustředím na obecné principy. Většina spotřebitelů je přesvědčena o tom, že dozor nad trhem znamená automaticky bezpečné produkty, ale to, tomu tak není, protože situace se liší v jednotlivých členských státech, v tom, jak je to uh, ustaveno, v tom, uh, jak je možné zasáhnout. Efektivita dozoru nad trhem v rámci jednotného trhu v podstatě uh, odpovídá kvalitě dozoru na trhem v tom členském státě, kde je situace nejhorší. I když máme společný trh už 20 let, ten chybí. Do roku 2008 jsme neměli legislativní návrh, který by umožnil jednotný celoevropský dozor nad trhem, i když nařízení 765 dává členským státům povinnost stáhnout nebezpečné produkty eh, z trhu, ale eh, neumožňuje prosazení některých principů stejně ve všech zemích. Jedním eh, z důvodů, proč tomu tak není, eh, spočívá v tom, že to má své dopady na zdraví veřejnosti, hospodářskou situaci a tak dále, čili vlastně otázky předvolebního boje. A eh, také tedy v roce 2009 náš průzkum ukázal, že v této ožehavé oblasti členské státy nehodlají investovat více navzdory ustanovení nařízení 765. Většina tedy orgánů pověřených dozorem nad trhem v členských státech se soustředuje pouze na to, aby kontrolovala, zda je dodržováno nařízení 765. A to v situaci, kdy tedy každý rok řešíme 1900 závažných případů porušení, které vedou ke 40 umrtím, a to tedy včetně umrtí dětí. Například v únoru 2010 76 zapalovačů na trhu nevyhovovalo bezpečnostním požadavkům. To je, myslím, jeden užitečný příklad toho, jak je situace nejasná. Teď tedy pokud je o nařízení o dozor nad trhem. Snaží se řešit některé mezery, které zůstaly v nařízení 765, ale otázka je, zda to jde dostatečně do hloubky. V některých případech až příliš. Ukazuje se, že zdroje, finanční zdroje které, a další, které mají k dispozici orgány dozoru nad trhem, nejsou schopny zajistit skutečnou bezpečnost produktů. Ty zapalovače jsou užitečným příkladem. Jde také o bezpečnost eh, zaměstnanců, ochranu životního prostředí. To bychom sice všechno měli chránit, ale kde, odkud se vezmou ty peníze, které nám to umožní? a jak budou vynaloženy. Já mám pochyby o tom, že pokuty a sankce povedou z efektivnění systému, a to i v případě, že by skutečně byly účinně uplatněny. A konečně Aneka je také zklamána tím, že v textu se neobjevuje princip předběžné obezřetnosti, protože to je základní pilíř ochrany spotřebitele v Evropě a to do té míry, že vlastně Komise to považuje za automaticky platný princip tomu, já ale nevěřím, je mi líto. A e, proto mi chybí konkrétní odkaz v textu obou legislativních návrhů. Já se obávám, že důvod, proč to v textu chybí, spočívá v obavách ze zvýšených nákladů, které si vyžádá tento další úkol uložený orgánům dozoru nad trhem. Pokud jde o dozor nad internetem, myslím si, že orgány dozoru nad trhem by měly mít pravomoc zasáhnout, ať už se s produkty obchoduje kdekoliv, jakýmkoliv způsobem. Většina členských států argumentuje náklady, kolik to bude stát. Neměli bychom se na to dívat jako na náklad, ale spíš jako na investici do bezpečnosti, která se velice vyplatí z dlouhodobého hlediska. Nejsme přesvědčeni, že je možné založit databázi, nestálo by to víc než 7,5 milionu na úrovni Evropské unie. A víme, že Evropský sociální a hospodářský výbor podporuje myšlenku založení této databáze ve svém stanovisku. A konečně můžeme mít eh, kvalitní technické normy, komplexní legislativu, ale pokud tato bude, nebude v praxi řádně uplatňována, tak to našim spotřebitelům nepomůže. Děkuji. Děkuji Stevenovi za jeho typicky pádné vyjádření. Takže Anek nám tady představil neradostný obrázek toho, jak na tom jsou orgány pro dozor nad trhem. A já teď předávám slovo našim panelistům. Pan Van Buren. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se podíval na toto téma z pohledu na orgánu pro eh, dohled nad eh, trhem. Za prvé, chci poděkovat komisi DG Sanko a DG Enterprise za odvahu předložit jedno konsolidované nařízení, které vychází ze dvou docela dobrých tedy předpisů, takže za to děkuji. A zde eh, se, já bych zdůraznil jenom čtyři Eh, aspekty tohoto nového balíčku mm, a mm, takže akreditace, dohled a výroční plány členských států, samozřejmě to jsou velice důležité aspekty a my jako orgány dohledu tím získáváme celou řadu nových možností. Já zmíním pouze tři nebo čtyři. Samozřejmě, velice důležité pro mě je, že se zavádí Eh, povinná databáze těch nepotravinářských výrobků a vlastně to znamená, že my teď budeme moci působit efektivněji. Když se podívám třeba na Německo nebo Spojené království, co tam udělali, eh, jak to tam probíhá s testováním výrobků, eh, tak hm, samozřejmě potom já jako orgán v Nizozemsku nebudu muset opakovat ty testy, takže to je důležité, taková databáze a dále e, potom referenční laboratoře. To také velice pomůže právě orgánům dohledu, e, protože zatím, prozatím máme celou řadu různých e, orgánů dohledu, které vůbec nemají k dispozici žádné referenční laboratoře pro tyto typy spotřebních výrobků. A nyní e, e, probíhají tedy diskuze potom v ATKO, e, o, jak řešit ten či onen spor. E, Třetí prvek, na který se zaměřím, jsou e, tedy ty poplatky, odměny, protože zde je možné tedy ukládat poplatky za ty výrobky, které nejsou v souladu. To je velice důležité. Když se podíváme na e, výsledky e, do, dohledu, tak takže v podstatě takže eh, v podstatě zjistím, že spousta těch výrobků není v souladu a kdybychom z toho dostali nějaké poplatky, bylo by to velice dobré. A poslední téma je eh, zavedení dvou skupin IMPMS eh, a potom EMSF. Tyto obě skupiny mě dají možnost jako orgánu dohledu a dají možnost i členským státům tam diskutovat o těch eh, ročních plánech, o strategiích, o společných krocích, opatřeních. Nyní eh, mm, tyto strategie dohledu, o těch se diskutuje pouze v rámci eh, společných akcí, kdy ty orgány pracují třeba na společných projektech pouze, a tady dostaneme možnost eh, spolupracovat eh, eh, i na harmonizaci výrobků. Ještě jeden takový příklad toho, jak věci fungují nyní. Včera jsme se sešli na téma označování v oblasti energetických výrobků a kolik Eh, členských států vůbec eh, aktivně implementuje eh, toto označování maximálně sedm, možná pět. Vůbec neexistuje žádná spolupráce mezi členskými státy. Vůbec členské státy nediskutují, nejednají o tom principu toho home authority, toho domácího orgánu. To znamená, E, zaměříme se pouze na francouzské výrobky či na nizozemské výrobky a vůbec tato skupina nepoužívá databázy IECMS, takže se vzájemně od sebe nikdo nic nedozví, neponaučí. A dále jeden, možná dva členské státy mají možnost nezávislého testování, mají k tomu zařízení, vybavení. A buďme upřímní, testování je nákladná věc. Takže my testujeme eh, v naší laboratoři a 50 eh, vzorků mě stojí 2000 euro, takže a to je přece velice malý vzorek z trhu. A potom mm, zde eh, neexistuje žádná efektivní kontrola na hranicích navíc. A tato skupina tedy, tyto skupiny by měly pracovat na následujících vylepšeních. co lze zlepšit, podle mě, co by komise mohla zlepšit v tom novém balíčku. Komise má možnost tedy ukládat povinné kontroly, ale tento článek ještě je třeba eh, dopracovat, je příliš vágní prozatím. Eh, také i tedy eh, ty povinné kontroly jsou nezbytné, protože potom spotřební zboží bude více v souladu s mm, dalšími typy výrobků, potravinářské, veterinární a tak dále. Ale otázka, kde kontrolovat, kdo za to bude platit, to všechno se musí vyjasnit. A potom organizace společných akcí. Společné akce by tam měly figurovat a e, měly by se týkat i těch harmonizovaných výrobků a využití ICE SMS, to je zásadní. Všechny členské státy by měly to používat. A e, potom i samozřejmě ty orgány by měly být kreativní, pokud jde o ukládání sankcí. Včera jsem se dozvěděl od Spojeného království, že kromě tomu, že dostanete pokutu, že když někdo tady doveze e, výrobky, které nejsou v souladu, tak také musí i zaplatit e, e, náklady spojené s ekologickými škodami. A to mohou být velice vysoké náklady. Děkuji, pane předsedo, to je všechno. Um, velice děkujeme za také různá praktická doporučení. A myslím si, že jste vlastně zareagoval i na některé věci, o kterých hovořil pan Rasol. jsem si že o tom ještě povedeme diskusi. Teď, eh, eh, teď se k nám vyjádří samotní výrobci zboží a dávám slovo panu Paul Kodeberg van den Brakovi. Děkuji, Malcolme, děkuji také eh, organizátorům za to, že přizvali naši organizaci Business Europe na dnešní slyšení. Nejprve mi dovolte říci, že firmám se obecně líbí účely této směrnice, protože firmy chtějí, aby na trhu byly bezpečné nezávadné výrobky protože to bude mm, také k tomu, tak bude to také dobré k tomu, abychom e, uspokojili požadavky spotřebitelům. Domníváme se, že to celkově také zjednoduší ten systém e, dozoru na trhem, protože to je velice důležité. Je dobré, aby to zjednodušení bylo kvalitní, protože to také usnadní vymáhání zákona a také to povede k růstu, poněvadž to některé věci vyřeší, povede to také ke snížení nákladů nutných ke splnění všech povinností a také to eh, zlepší postavení těch poctivých výrobců. Zároveň by se také měla snížit míra různých stížností. Chtěli bychom tedy požádat vás, Evropský parlament, abyste minimálně zanechali ten, pardon, abyste zachovali ten hlavní cíl, to znamená zjednodušit celý systém. A chci, aby tam nebyly různé návrhy, které to všechno spíše ještě zkomplikují, protože je velice jednoduché eh, zavést tam další věci, které to všechno zkomplikují. Chtěl bych vás informovat o některých hlavních názorech Business Europe. Za prvé, co se týče dosahu působnosti. Vítáme to, že eh, orgány dozoru nad trhem budou kontrolovat všechny eh, podmínky, které třeba splnit, nikoli pouze bezpečnost. Chceme však jasné definice. Je důležité rozlišovat mezi eh, riziky bezpečnosti a ostatními eh, nesplněnými povinnostmi. A je také důležité rozlišovat to, že ten produkt sám nesplňuje schodu a mezi dalšími kategoriemi eh, neplnění schody, i když eh, jsou také neméně důležité, stávající postupy pro stanovování a ohodnocování rizik nejsou dostatečné, protože členské státy mají často různé, dochází k různým závěrům, k rozličným závěrům. Například Eh, byl zde jeden eh, výrobek, který vlastně eh, byl zde Řecko a Nizozemsko a v každé zemi byl ten výrobek ohodnocen jinak, co se týče míry nebezpečí nebo rizika. Myslím si, že toto není dobrá situace ani pro vnitřní trh, ani pro výrobce, ani spotřebitele. Naštěstí tedy tento návrh by tuto situaci chtěl zlepšit. Bude zde důležité, aby zde bylo provedení posouzení rizik a musí to být vlastně v souladu s harmonizovanými požadavky a standardy normami. Také je zde důležitá horizontální spolupráce, která se, eh, o které se hovoří na několika místech nového nařízení. Myslím si, že bude dobré, pokud to bude určitá úroveň, celoevropská úroveň také vítáme zřízení nového Evropského fóra pro dozor nad trhem, kam, kde mají být zastoupeni všechny zúčastněné strany a domníváme se, že pokud tam bude zastoupen také průmysl, také průmyslové odvětví, takže eh, k tomu může pozitivně přispět. Eh, Jste, jsou zde určité návrhy, aby které se týkají nutnosti Eh, opatření. Domníváme se však, že by to mohlo vést k neproporčním řešením. Myslíme si, eh, že zde každý potřebuje určitý prostor, aby se vyrovnal s různými riziky, ale je důležité, aby bylo vždy důležité, že všichni eh, tedy musí zdůvodnit to riziko a že také musí Eh, aby také dokázali vysvětlit, že ta velikost těch zásahů odpovídá tomu riziku. V současnosti, eh, když jsou zde určitá odvolání nebo určité stížnosti, tak je jediný způsob je řešit to u soudu a přitom třeba malé a střední podniky by chtěly řešit to na nějaké nižší, jednodušší úrovni, aby to vedlo ke zrychlení celého postupu. Eh, dozor nad trhem a orgány dozoru nad trhem nemají dostatek eh, financí, dostatek prostředků, takže my voláme po lepším financování. Také si myslíme, že je důležité, aby měli eh, k dispozici příslušná zařízení, vybavení a také, aby tam byly školení, vyškolení pracovníci. Pak je zde ještě otázka sankcí. Chtěli bychom zde, aby se přistupovalo velice obezřetně k tomu, jak budou stanovovány ty sankce Je důležité, aby všechny kontroly se tý, byly oprávněné, měly, měly dostatečné odůvodnění. A pokud budou určité sankce nebo pokuty, tak musí být odrazující a přiměřené. Musí se soustředit eh, na skutečně výrazné eh, nebo závažná pochybení, nikoli pouze na nějaké drobné chyby třeba v dokumentaci. A Eh, také se domníváme, že o těch pokutách se musí hovořit pouze v tom nařízení o dozoru nad trhem, nikoli v tom nařízení o bezpečnosti výrobků. Také eh, je zde mm, například myšlenka nových sdílených referenčních eh, laboratoří, s tím souhlasíme, ale musí zde být také dobrá akreditace. Pak je zde ještě celá řada dovážených výrobků, Eh, jde o to, aby orgány o dozoru nad trhem nezadržovaly výrobky třeba na hranicích a eh, aby se ty eh, nedostatky, drobné nedostatky řešily jiným způsobem. Musíme usilovat o lepší schodu. Problémem zde je to, že pokud zde bude povinné testování, bude zde vlastně Eh, nutnost certifikace pro všechny a dopadne to vlastně i na ty poctivé podvodníky, eh, pardon, na ty poctivé obchodníky. A celkově to vlastně mm, nezvýší bezpečnost výrobků. Pak chci ještě říci, že je důležité, abyste byli nebo se hovoří o tom, že komise má mít prováděcí pravomoci, třeba o tom, eh, jak se mají poskytovat informace. Myslím si, že je důležité, abychom to všechno diskutovali se zúčastněnými stranami a chtěl bych také, to, aby toto bylo ještě explicitně zmíněno v těch legislativních návrzích. Děkuji. Um. Děkuji. A nyní paní Schleier. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás pozvali na toto slyšení. Já tu zastavuji, zastupuji lehké strojírenství. A, a, to znamená, že většina našich produktů je subjektem harmonizace. Z tohoto důvodu je pro nás dozor nad trhem naprosto zásadní, Tady nejenom z hlediska e, výroby bezpečných produktů, ale také proto, že je stále více požadavků na schodu na soulad. A stále více požadavků se také týká ochrany eh, životního prostředí, zároveň je třeba zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu. A ze všech těchto důvodů je dozor nad trhem stále důležitější a proto také vítáme každou iniciativu, která jej více zefektivní. A proto také vítáme tento nový balíček. Už jsme slyšeli, že chcete slyšet naše obavy. Já jsem tedy některé eh, sepsala. Co je asi nejdůležitější, je myšlenka rizika a schody. Nový návrh nařízení z našeho hlediska zanedbává myšlenku ověření schody produktu. A dává přednost myšlence vyhodnocení rizik. Ale my nevíme, jak to zařídit v praxi, jak tedy eh, výrobce a eh, orgán dozoru nad trhem společně provedou vyhodnocení rizik. Eh, znamená to, že to každý bude dělat z vás ne, zvlášť, nebo že výrobce si provede vlastní vyhodnocení rizika a orgán dozoru nad trhem ověří, zda bylo provedeno správně nebo ne. Pokud ano, tak by docházelo k tomu, že jenom v případě, že není schoda, je orgán dozoru na trhem povinen provést vyhodnocení rizik. Myslíme si také, že je velice důležité minimalizovat administrativní zátěž pro naše výrobce, pro všechny vlastně eh, hospodářské činitele na trhu. A to jde nad rámec eh, problematiky NFL. Můžete neustále volat po stále větším objemu informací, důkladnějším označení na etiketě, ale ne vždycky eh, je jednoduché to zařídit. Stojí to spoustu práce. Například pokud jde o označení původu, my jsme proti. Nechápeme, jak by vypadalo jednání zástupce orgánu dozoru nad trhem s nějakým ředitelem fabriky v Číně nebo v Bangladeši. Tady by měl být zodpovědný dovozce nebo přímý výrobce, tak jak je to tedy předjímáno v tom návrhu legislativy. Také si myslíme, že i když je výrobek označen jakožto vyrobený v Číně, ale zároveň má i evropská označení schody na etiketě, jistě to eh, spotřebitele neodradí od nákupu, bude mít pocit, že má tu záruku. A navíc by bylo velmi obtížné zjišťovat původ u všech výrobků, protože je to obrovská škála. A teď si představte, jak složité by to bylo u jednotlivých komponentů pračky například. Pak je tu požadavek certifikace. Chápeme, že je to lákavé, ale ta certifikace je nástrojem, který lze použít před uvedením na trh a dozor nad trhem je vlastně takovým opatřením po uvedení na trh a nelze to směšovat. Navíc to označení na etiketě lze jednoduše padělat. Také vítám, víme, představu, že by to byl stálý poradní výbor na evropské úrovni pro jednotlivé orgány dozoru na trhu. Je to myšlenka, která už se objevuje v nařízení 765, kde se hovoří o tom, že orgány dozoru na trhem by měly spolupracovat mezi sebou navzájem a také s celní zprávou. Je to důležité, zvláště ve chvíli, kdy jde o rozpracování pokynů a tak dále. A samozřejmě tady všichni neustále volají po větších zdrojích. Problematika financování je zásadní. My například souhlasíme s myšlenkou poplatků a také pokud. Pokuty musí existovat, musí být dostatečně odrazující a proporcionální, nicméně nemohou, se od, nemohou záviset na velikosti podniku. To znamená, že pokuty se musí odvíjet od obratu, kterého se podařilo dosáhnout prodejem toho nebezpečného produktu, produktu, který není ve schodě a pokud aby se také měla odvíjet od závažnosti porušení. To jsou moje základní připomínky. Děkuji. Um, Děkuji za to, jak velice užitečně jste tady popsala celou věc. A poslední pět minut Andra Vojt. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za pozvání na tuto vaši akci a já vás zavedu do světa, tedy topení, chlazení, a to je zvláštní sektor samozřejmě, ale samozřejmě je to něco, co se týká našeho každodenního života. My zastupujeme tedy výrobce právě e, topení a chlazení. A jenom velice jasně, i když možná to není evidentní, eh, chlazení a topení je všude, eh, tedy je všude přítomno a samozřejmě mm, ovlivňuje tento sektor celá řada eh, právních aktů a třeba ekodesign nebo, energe, nebo ek, ekologická legislativa, energetické označování a já eh, zareaguji na řadu věcí, o kterých hovořil pan Van Buren, protože já jsem byla na Maltě včera na té schůzce a zde mm, mm, ty, eh, a co jsme tam slyšeli, to není, nebylo příliš povzbudivé. Jenom chci všem připomenout, že to je bod, který asi je všem známý, ale je velice důležitý a to je, že energetická účinnost je velice důležitá, abychom splnili energetické cíle v Evropě. Máme na to různé předpisy, jak zajistit energetickou účinnost, ale tato mm, e, e, legislativa, pokud nebude řádně vynucována, tak bude k ničemu. To platí pro ekodesign, pro označování energetické, pro Eh, směrnici o energetické účinnosti budov a tak dále. Ano, Souhlasíme, souhlasíme a já eh, ještě jednou chci zdůraznit, že eh, dohled na trhem je strašně důležitý a skutečně je to zásadní pro to, abychom splnili cíle eh, změn klimatu, abychom i splnili cíle energetické účinnosti a v neposlední řadě také i s tím navazuji na to, co řekli kolegové, je třeba zajistit rovné podmínky pro průmysl a pro konkurenceschopnost evropského průmyslu. Samozřejmě to je něco, co nám teď všem leží na srdci nejvíc více. Také chci říci, že došlo k velkému zlepšení. Pardon, je třeba ještě provést eh, různá zlepšení. Včera na Maltě na té schůzce tam eh, se zúčastnilo 17 států a těch 17 států eh, nám velice zajímavě popsalo, jak mm, dělají dohled nad trhem a bylo jasné, že hodně s tím bojují vůbec. Bojují i s otázkou výměny dat a vzájemné uznatelnosti údajů. A což asi je i kvůli nedostatku e, odborné připravenosti. Za to je nemůžeme vinit, protože ta škála výrobku je obrovská. On je úplně něco jiného, e, když budu tedy e, testovat velice komplikovaný, komplikovanou vzduchotechniku, než tedy jednoduchý výrobek. A to je otázka potom spojená s akreditovanými laboratořemi pro testování. Zde existují tyto laboratoře, ale ne vždycky ty testy se tam provádějí provádějí stejné, protože nejsou zharmonizované postupy, procedury. A v neposlední řadě opět dohled nad trhem a příslušné orgány. Samozřejmě my zde máme eh, projekt eh, eh, Intelligent, Energy Europe, kdy, kdy, se, mm, mm, kdy jsme zjistili, že tedy v v, v, třeba u ledniček, u chladniček, tak eh, ve velkém počtu eh, v podstatě eh, tam nesouhlasí ta etiketa. Třeba kde se říká, že to je třída AAA, tak není. A to je tedy, mm, třeba není to úplně na vině výrobci, protože nevědí tedy, jak mají testovat, jak to zařadit. A potom zde probíhá další projekt, asi velice ráda bych, kdybyste všichni se tím zabývali, EcoClient se to nazývá, což je společná iniciativa různých členských států, které se spojily a pokouší se zlepšit dohled na trhu, pokud jde o ekodesign, ty požadavky vyplývající z ekodesignu, což jsou požadavky na eh, minimální energetickou účinnost výrobků z různých technologických oblastí a jde o to zajistit, že když ten eh, produkt má třeba označení ES, e tak musí tedy splňovat ty požadavky e, energetické účinnosti. A je třeba ale zjistit, že to tak skutečně je. A jak to zjistit? Jediný způsob je otestovat ten výrobek a kde se na to vezmou peníze, na ty testy. To znamená, je třeba si koupit ten výrobek, kde ho testovat, jak ho testovat. Takže tady ještě je třeba to dopracovat. Schrnuto. Vítáme nový návrh o dohled na trhu poněvadž vysílá správný signál, správný signál ve smyslu eh, dohledu, v širším slova smyslu. Nicméně v, není dostatečně explicitní a jasný v tom smyslu, že eh, máme kromě tedy té legislativy o bezpečnosti, máme i tu environmentální legislativu, třeba především ta legislativa o energetické účinnosti, takže to je třeba mít na vědomí a poukazovat i na tu legislativu o energetické účinnosti. Dále apelujeme eh, na to, aby se eh, uznala, znalo to technické know-how, aby skutečně eh, ty orgány dohledu dostatečnou podporu a je třeba tedy, hm, aby výrobci měli k dispozici to technické know-how. And last but not least, a v neposlední řadě apelujeme na politiky, aby vytvořili Eh, pro, eh, mm, rámec pro spolupráci mezi orgány dohledu. Eh, to také vítáme vznik nových akreditovaných laboratoří a také nové databáze ICSMS, protože musíme brát v úvahu to, že i když zatím je to tak, že ta databáze není příliš používána a také mnozí ještě nerozumí, takže financování, další školení a také odborné znalosti, to je vše, co potřebujeme ke splnění těchto cílů. Děkuji, říká předseda, děkuji také za, za všechny tyto prezentace a mm, souhlasím i s vámi, že je důležité také brát v úvahu oblast ochrany životního prostředí a příslušnou legislativu. <clears throat> Také jste zmiňovali nedostatek zdrojů, ale je velice důležité slyšet různě vyvážené názory na to, jak máme postupovat. Teď eh, bych chtěl eh, požádat kolegy, aby se vyjadřovali ve svých otázkách stručně, aby ještě měli odborníci čas na odpověď. Nejprve paní Pietikainen, pak paní Šaldemoze, paní Rille, pan Fox odešel. Chtěl bych také ještě přivítat pana Krušase. Omlouvám se, že jsem to ještě neučinil, protože on je eh, zpravodajem pro, vý, pro výbor INTA že jsme velice rádi, že i vy jste mezi nás zavítal a těšíme se na vaše podněty. Paní Stajle a paní Rojtová, ještě někdo se hlásí? Domnívám se, že to asi bude stačit. Požádám vás, abyste vaše své dotazy formulovali stručně, abychom opravdu mohli končit v půl jedné. Děkuji nejprve paní Pěty Kajnen. Děkuji, je to tedy opravdu dost obtížné, abych položila svůj dotaz stručně, protože v této Eh, v tomto tématu. Zaprvé bych chtěla poděkovat za vynikající prezentace, které nám přivedly eh, různé nové podněty a eh, co se týče těch nákladů, tak bych jste byla možná trochu přísná, ale domnívám se, že toto nařízení E, také e, souvisí s nutností lépe vymáhat legislativu, protože zde chybí různé postupy, chybí zde systémy ověřování a také nám chybí zdroje. Návrh komise je zcela jistě krokem vpřed, krokem dobrým směrem, ale stále zde ještě zbývají takové nedořešené věci, o kterých, e, na, na které se chci zeptat. Zaprvé, já mám dost kontaktů a mám dost příkladů toho, kdy se, kdy na naše trhy se dostávají produkty, které nejsou ve shodě s předpisy. Eh, znamená to, že tady ten certifikační systém asi zcela nefunguje, asi není zcela příliš efektivní a také není dostatečně spolehlivý. Jak máme postupovat? Co, co s tím máme udělat? Ehm, napadají vás nějaké další způsoby, jak zlepšit eh, ty, ta společná opatření, třeba společná opatření eh, ze strany členských států, co se týče toho přístupu zaměřeného na rizika? Pak jste také eh, zazněli návrhy, že bychom měli brát také v úvahu legislativu environmentální oblasti, energetickou účinnost. Jde já vím, že různí výrobci si stěžují, že vyrábí kvalitní produkty, které jsou trošku dražší, ale e, zde vlastně jde o to, že tyto e, že, že, jim, e, že se jim vlastně vysmíváme, nebo že vlastně je, jak si trestáme, ale tak to bychom přece neměli postupovat. Takže jak máme, jak máme dál pokračovat? Jak můžeme minimálně stanovit určité směry, jak celý ten systém dále zlepšit, jak ho vyvinout, aby zde byl lepší systém vymáhání legislativy, aby to bylo také e, méně nákladné. Ptám se, zda třeba máme ještě více propracovat systémy ukládání pokut a auditů. No a pak e, ještě zde otázka těch certifikátů. Místo certifikátů byste mohl být systém eh, sebe, eh, sebedozoru, který už v celé řadě věcí firmy sami mají. Vlastně je to systém vnitřních kontrol. Pak jste také hovořili o akreditovaných laboratořích. Potom, zde byl, potom byste byl nějaký auditor, třetí strana, který by pro, prováděl různé namátkové kontroly těch výrobků a také by kontroloval postupy, které si e, firmy sami zavedly v rámci svých vlastních interních kontrolních postupů. Domníváte se, že taková legislativa by byla nákladově učenější a že by vedla k lepší, k vyšší kvalitě výrobků? A že by také vedla k tomu, že by se lepším způsobem využívaly ty e, zdroje a že by se ty zdroje využívaly k těm nejtěžším případům. Děkuji. Prosím, vrátíte se k tomu. Děkuji. Eh, nápad předchozí řečnice byl velmi zajímavý. Já mám teď několik otázek. Za prvé na, zaměřené na Business Europe a eh, také možná na další panelisty. Business Europe, jste řekli, že, kdyby by, že ve chvíli, kdy je produkt takzvaně ve schodě, bylo byla hloupost od orgánu dozoru žádat jeho stahnutí z trhu z důvodu bezpečnosti, ale já si myslím, že pokud je takový výrobek nezbezpečný, tak musí být stažen z trhu, ať už je ve schodě nebo ne. Možná jsem to jenom špatně pochopila. Za druhé, poplatky. Zavedení systému poplatků to se možná podnikům nebo spotřebitelům prodraží, na druhé straně ale teď se to prodražuje daňovým poplatníkům. Někdo za to zaplatit musí. Proto je možná lepší mít poplatky, za které zaplatí sice spotřebitel, protože produkt bude dražší, ale aspoň bude platit za něco, co je vlastně v jeho zájmu. To je tedy myšlenka, kterou nabízím k úvaze. A samozřejmě u těch poplatků by bylo důležité zajistit, že výnos z nich bude použit pro dozor nad trhem a někde se nestratí. Ale myslím, že je to důležitá problematika i pro daňové poplatníky. Konečně, jak je Business Europe spokojena s fungováním eh, toho Business Forum? Evropští výrobci nábytku jsou proto, aby byla zjišťována země původu, zatímco Business Europe je proti. Možná byste nám to mohli vysvětlit. Nábytkáři tvrdí, že by se to neprodražilo, protože ty informace jsou k dispozici už dnes. Co si o tom myslí Business Europe? Děkuji. Já mám nejprve otázku, kterou tu za, nikdo nezodpověděl. Vy jste hovořili o hospodářských činitelích a kritizovali jste tedy to rozdělení na dva různé systémy, dozor nad trhem, bezpečnost výrobků a jestli by náhodou nebylo, a já si říkám, jestli by náhodou nebylo lepší zavést jednotný systém. To bych ráda slyšela váš názor. Pak tu vidím určitý rozpor mezi eh, tím vystoupením k označení eh, ES a stanoviska k dozoru nad trhem. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte, zdali by nestačilo mít jenom důkladnou technickou dokumentaci a provádět dozor nad ní. Já se na to dívám skepticky. Za třetí, rozsah působnosti. Anek se bojí toho, že ve chvíli, kdy rozšíříme rozsah působnosti a budou do něj spadat i malé a střední podniky, tak se to nestačí zkontrolovat. Ale na druhé straně asi nemá smysl schvalovat, schvalovat směrnice, kde nemůžeme zaručit dozor nad jejich prováděním. A já se obávám, že tento nástroj není dostatečně propracován z tohoto hlediska. A proto se vás ptám, zdali tím vlastně tak trochu neklameme spotřebitele ve chvíli, kdy máme seznam něčeho ve směrnici, co není možné kontrolovat. A konečně, já chápu vaši skepsi, pokud jde o problematiku certifikace. Chybí nám zdroje a teď je otázka, jak zajistit, že opravdu budeme provádět důkladnější kontroly. Komise nám řekla, že bude zkontrolováno méně než 1%. A e, to se objevuje tedy v tom eh, vyjádření nebo vyhodnocení dopadu ze strany komise. Takže já si myslím, že my bychom se spíš měli změřit na to, jak zlepšit fungování orgánů a dozoru nad trhem. A pokud jde o problematiku vyhodnocení rizik, eh, tak je otázka, zdali tedy certifikovat například i výrobky, které pocházejí od třetích stran z hlediska eh, jejich rizikovosti, čili zdali to stačí regulovat tím, že podniky sami si budou provádět vyhodnocení rizika a kvality. Možná, že tady by bylo možné najít tedy nejprve zajímavé posoudit obě varianty a pak najít vyváženější řešení z hospodářského hlediska, protože mm, sice to pro hospodářské činitele znamená vyšší náklady, ale zároveň je to aktivita v jejich vlastním zájmu, pokud ovšem zajistíme, že se tím vyhnou nekalé hospodářské soutěži, tedy působení těch mm, to, to znamená, že ti, kteří budou postupovat korektně, tím vlastně nebudou znevýhodněni ve smyslu vyšších nákladů. A by bylo, bylo by dobré eh, tedy vyslechnout vlastně i názor hospodářských činitelů, co by jim pomohlo v této věci. Right. Um, I'm keen that we have plenty... Dobře. Takže budeme mít dost času i na odpovědi. Eh, takže, eh, a takže proto je třeba, abyste hovořili stručně. Takže pan Kutas z perspektivy vlastního výboru děkuji všem za tuto možnost. Eh, se obrátit na experty a poděkovat našim panelistům za výborné prezentace. Um, Jak jste již řekl, já jsem eh, navrhovatelem stanoviska ve výboru INTA, to znamená eh, všechny ty aspekty spojené s obchodem, ty se týkají výboru INTA, takže já nebudu zasahovat do kompetenci výboru IMCO, nechci vytvářet nějaké kompetenční spory, ale dovolte, abych trochu shrnul závěrem z diskuze. Za prvé, všichni panelisti se vyjádřili ve smyslu, že více méně jste spokojeni s návrhem nařízení. I já jsem více méně spokojen a doufám, že to bude pozitivní pro spotřebitele. Otázka zní, ale jak <clears throat> to ještě zlepšit? A zde bych chtěl se obrátit na všechny panelisty. Kdyby se měli zvolit nějakou prioritu, tak co by byla priorita, kdyby si měli nějakou zvolit? A jako navrhovatel stanoviska ve výboru INTA, tak se tam zaměřím ve stanovisku na několik směrů. Za prvé zlepšit spolupráci mezi členskými státy EU a hlavními vývozními státy. Příklad <clears throat> je zde možnost třeba tam zahrnout odkazy i na ehm, ty ehm, budoucí smlouvy o volném obchodu. Za druhé, domnívám se, že zjednoduší systému RAPEX tady systém rychlého varování a, a, a participace třetích států, to bude také důležité. A za třetí, úzká spolupráce mezi všemi e, e, příslušnými orgány, orgány dohledu a tak dále, takže to bude důležité. Tady podporuji paní Pitikainen. A za čtvrté, souhlasím s panem Van Burenem, i pokud jde o ty eh, tvrdé pokuty, abychom odrazovali tedy ty nekalé soutěžitele na trhu země původu. Musím připomenout zde našim panelistům, že Evropský parlament hm, přijal 17. ledna 2013 již tedy eh, eh, eh, své stanovisko k tomuto tématu původu, takže v podstatě to respektuji. Také jsem i proto, abychom vytvořili pan evropskou databázi, to je důležité, a ta by mohla obsahovat všechny typy možných tedy poškození zdraví, zranění a podobně, historii těch eh, tedy mm, zranění a tak dále, aby to byla určitá indicie potom pro ostatní. A nakonec <clears throat> fair trade. To mě také leží na srdci tedy. Eh, takže vynučitelnost pravidel by měla být stejná ve všech členských státech, aby to nenarušovalo soutěž. A já nevím, co je lepší, zdali tedy, eh, jaká ta politika, zdali cukr nebo byč, ale je třeba abychom měli stejnou míru vynutitelnosti pravidel ve všech členských státech. A pokud budete mít nějaká doporučení na mě, tak budu rád, i když lhuta se blíží. Good. Well, thank you. Děkuji. Děkuji za účast. Určitě to naše zpravodaje potěší váš přístup, paní Stáler a mm, paní Rojtová. Velice stručně ještě chci, aby naši panelisté měli možnost nejprve paní, Stá, paní Stáler a potom paní Rojtová. Děkuji velice stručně, pane předsedo. První bod. Jaké jsou klíčové důvody, proč členské státy nespolupracují? Ano, to je zcela přece zásadní. Co s tím udělat? abychom tedy je motivovali ke spolupráci. A potom mm, bych chtěla požádat o nějaké doklady. Vy jste, do, důkazy, vy jste řekl, že 70% výrobků, tedy těch ledniček a tak dále, které mají to označení té třídy, takže e, není v souladu s tím, co deklarují. Paní Rojtová? E, já děkuji za to všechno, co řečili mi kolegové. Nechci to opakovat, ani to, co jsem říkala předem. A jenom malou poznámku právě k těm ledničkám taky. Ehm, existují samozřejmě nezávislé testování spotřebitelských organizací, jde třeba o D-test a tady jenom otázka, eh, proč by vlastně ten dohled nad, nad trhem nově neměl eh, počítat vlastně systémově se eh, po, s pomocí vlastně tady i těchto těchto organizací, které dokáží spotřebitelům jasně odhalit de facto klamavou reklamu, a proč nepostihovat systémově právě to, že dochází tady k té klamavé reklamě. To znamená, jde pouze o, pouze o e, důsledné e, potrestání za tuto klamavou reklamu. Děkuji. Takže teď to vezmu zase naopak, v opačném pořadí s našimi expert, experty. A <clears throat> prosím vás, můžeme překročit pouze o pět minut eh, kvůli tlumočení, takže eh, dvě minuty maximálně, paní Vojt. A eh, samozřejmě i po tomto slyšení můžeme být v kontaktu. Budu se snažit. Za prvé certifikace a označování ES. Samozřejmě to má smysl pouze tehdy, pokud budeme mít eh, řádně fungující dohled na trhu a pokud ty orgány budou spolupracovat, protože jakékoliv označení, ať ES či jiné, je k ničemu, když se eh, to neskontroluje, co zatím je. A eh, příklad takový ze Spojených států, <clears throat> z našeho sektoru kde eh, jedna velká mm, organizace průmyslu provádí testování a mm, i dává to k dispozici potom eh, Ministerstvu pro energetiku a to ministerstvo může ty výsledky toho testování zadarmo používat, pokud bude chtít. A pokud chtějí si udělat další testy třeba navíc nebo nějaké spochybnit ty testy, tak mají možnost, ale je to takový základ pro jejich testování a to, myslím si, je velice užitečné třeba hlavně kvůli financování my v Evropské unii nemáme stejnou situaci, ale je to hezký, zajímavý příklad, kterým se můžeme inspirovat eh, a možná bychom mohli to použít i v EU. Dále, eh, akreditované laboratoře. A <clears throat> eh, systémy řízení kvality, které již různé firmy mají. Třeba když se podívám na ekodesign nebo na ty požadavky na energetickou účinnost, tak eh, zatím legislativa říká, že v podstatě to závisí na tom, co ten výrobce deklaruje. To se může potenciálně změnit. Třeba bychom tam mohli zařadit jiné moduly, které budou i obsahovat které budou i třeba pracovat s těmi systémy kvality, které již existují ve firmách. A nakonec Mm, eh, potom eh, my máme projekt Intelligent Europe eh, Project, který byl vytvořen před dvěma lety a výrobce bílého zboží, tedy tato organizace iniciovala tento projekt a všechny ty výsledky jsou k dispozici, takže mm, pokud chcete, můžu vám je poslat a teď tento projekt je ve své druhé fázi. Děkuji. Uh, děkuji, nyní paní Schleier. Velice děkuji za slovo. Chtěla bych eh, zdůraznit otázku systému řízení kvality a certifikace. Jedná se o to, co jde před uvedením na trh, ale pak je otázkou, co bude po uvedení na trh. To je už jiný příběh. Pokud ten výrobce je skutečně. Eh, pokud ten výrobce není připraven k tomu, aby plnil ty podmínky, tak to nemůže, ty podmínky nemohou být splněny ani poté. Myslím si, že musíme spolupracovat a musíme využívat eh, společné zkušenosti. To je jediný způsob, jaký můžeme využít. Máme zde také nástroje, které jsou v tomto nařízení a které jsou již v nařízení 765. Mm, jsou zde moduly, které jsou již eh, popisované pro některé výrobky, pro certifikaci. A Některé eh, z nich se již v minulosti eh, osvědčily. Dále, co se týče RAPEXu, my to máme ve svých podkladech, ale nezmínili jsme to při samotné prezentaci. Chtěli bychom, aby systém RAPEX zůstal pro ta nejvážnější rizika, aby to bylo tedy systém varování, ale chtěli bychom, aby takovým eh, obecným, obecnou, obecným nástrojem pro výměnu informací se stal právě ten nový systém ICSMS. Ještě se chci vyjádřit k označení původu. Mám trošku pocit, že Business Europe se k tomu už asi nevyjádří. Ano, je pravda, že existuje zde mezi námi rozpor a také se to týká těch výrobků, které zde zastupujeme, protože my zastupujeme složité produkty, u nichž je velice obtížné eh, zjistit ten původ označení, protože podle toho nařízení je cílem označení původu dohledatelnost a Eh, zde by se tím vlastně ne, nepřidávala žádná další eh, přidaná hodnota. Děkuji. Teď pan Van den Bran. Hm, děkuji. Paní Šaldemose se ptala, jak je to s tím uh, označením původu, proč jsme proti. Já, chci, já ji chci trošku poopravit. My nejsme proti označení původu. Uh, je celá řada, kteří jsou proti, ale někteří jsou pro. Dále, co se týče těch poplatků, Business Europe chce poplatky, chce poplatky, eh, co by penále, ale musí to být tak, že to břímě nakonec ponesou ti nepoctiví. Je eh, důležité, aby to břemeno nesli ti, kteří eh, mají nekvalitní výrobky. Nechceme, aby to bylo takové břemeno, které nakonec ponesou úplně všechny společnosti, protože tím pádem by ti poctiví byli penalizováni, ti, ti nepoctiví, pardon, ti poctiví nakonec by za to byli trestáni. A co se týče stahování výrobků z trhu, eh, hovořil jsem o tom, že orgány dozoru nad trhem musí mít takovou pravomoc, ale musí to být opravdu v takových eh, zcela odůvodněných případech. A rozhodně to ne, nesmí být třeba, takovým důvodem nesmí být to, že v té dokumentaci eh, je třeba jiný typ písma nebo jiná, jiná velikost písma a tak dále. A chtěl bych eh, říci, že k tomu již docházelo. Pak mám ještě otázku nebo komentář ke, k těm systémům e, řízení kvality a kontroly kvality. Souhlasím s kolegyní, že se jedná o e, opatření, které jde ještě předtím, než se ten výrobek dostane na trh. A také bychom měli dbát na to, aby se to nestalo postihem nebo novou povinností pro ty poctivé výrobce. Například e, firma Philips Eh, řešila, eh, tam vlastně jde to, že, jak, jak ji říkal jste kolega, v Nizozemsku není nutné znovu eh, pře, přeskoumávat výrobky, které již prošly v Německu. A pak bych chtěl ještě zareagovat na otázku, jak můžeme zapojit také dodavatele do celého toho procesu. Mohu říci, že dodavatele ví mnoho informací, které, eh, jak, jak to vypadá na trhu, ale velice často ti dodavatelé sami nejsou vlastně ochotní o tom informovat. Děkuji. Problematika eh, akumulování jednotlivých systémů RAPEX a ICS MSS. Já se obávám, že ICSMS obsahuje spoustu informací a jenom málo z nich se objevuje v té databázi bezpečných produktů, čili já mohu říci, že se na tom už pracuje a že tady v budoucnosti takováhle návaznost bude existovat, čili ty údaje budete vkládat jenom jednou. A automaticky to, co vložíte do ICSMS, eh, se objeví i v RAPEX. Pokud je o e, inspekcí, inspekce, které provádí organizace dozoru nad trhem, a to nízké číslo, většina z nich je e, zaměřena na kontrolu továren. Pouze v 30% toho celkového objemu provádíme e, kontrolu výrobků. A protože to testování přímo ve výrobním závodě nám dává možnost nemuset testovat výrobky na trhu. Chybějící zdroje. Musím říci, že dozor nad trhem v oblasti nepotravinové výrazně zaostává nad tím, za tím, jak vypadá dozor nad potravinovými výrobky. V tuto chvíli u spotřebitelských výrobků pracujeme na systému, podporuje nás tom DG Sanko, který by umožnil jednotně a efektivně postupovat společně. Týkal by se nejprve těch harmonizovaných produktů a posléze tedy se do věci zapojí i DG Enterprise. pokud jde o provádění eh, inspekce výrobků, tady je třeba ještě rozpracovat rozsáhlou metodiku, jak to provádět. K tomu mohou jistě přispět sami eh, výrobci, nevládní organizace a tak dále. A zase nejprve by to bylo u těch harmonizovaných výrobků, pak by se to mohlo vyřídit, eh, rozšířit i na ostatní typy. To je, myslím, vše. A konečně pan Rasu já jsem nechtěl znít tak negativně ve svém vystoupení. My vítáme nařízení o dozoru nad trhem, ale s určitými výhradami. má to fungovat, vyžádá se to zapojení všech členských států. K tomuto v tuto chvíli nedochází, protože jde o národní kompetence. A my si myslíme, že je možné respektovat národní kompetence, ale zároveň tedy prosazovat celoevropské řešení. Je tedy důležité, aby členské státy přišly se společnou definicí, dohodly se na společném postupu a partnerství. K tomu ovšem jsou potřeba zdroje. Otázka je také, jak to provádět. Já si nemyslím, že na to odpoví spotřebitelské organizace. Možná, že bude možné použít prostředky ze strukturálních fondů u zemí, které mají rozsáhlé hranice a podobně. Pokud je o rozsah působnosti, jakákoliv legislativa, včetně té na ochranu životního prostředí, a všechno je možné použít, ale prioritu by měla mít legislativa zaměřená na ochranu spotřebitele, čili na ochranu zdraví. Eh, pokud jde o aktivity těch soukromých eh, institutů, které certifikují výrobky, to je jistě užitečné, ale nemohou nahradit fungování orgánu dozoru nad trhem. Pokud jde o rizikovou, rizikovost produktů, je otázka, jak to eh, vyhodnotit, pokud jde o výrobky, které již jsou zjištěné jako nebezpečné. Tady musí efektivně zasáhnout orgán dozoru nad trhem. Já vám děkuji všem za příspěvky, za to, eh, jak jste nabídli své expertní znalosti, které jsou rozsáhlé. Já se ve svém závěru omezím na stručné shrnutí, ale ještě dám slovo stínovým zpravodajům. Paní Pitekajnen, chci poděkovat za velice plodnou diskuzi, která nabídla mnoho k zamyšlení mohu mluvit i za svého spolu zpravodaje. Já bych také ráda pokračovala v této diskuzi. Pokud se nám podaří najít nějakou metodu, eh, která umožní zlepšit fungování systému nákladově efektivním způsobem. Já vám všem děkuji za vaše příspěvky. Já také chci poděkovat vám všem za užitečné prezentace, za to, že jste vůbec dorazili, abyste se zapojili do této debaty. A chci jenom říci, že doufám, že budu mít příležitost s vámi všemi promluvit do větších detailů o obou nařízeních. Těším se tedy na některé pozdější setkání. A já chci jenom také poděkovat a Doufám, že lidé nás poslouchali i po internetu, včetně tedy všech zainteresovaných stran. A opravdu jsem rád, že se v debatě objevila celá řada zajímavých témat, proto ostatně takovéhle debaty pořádáme. Naši zpravodajové 11. června odešlou finální verzi zprávy k překladu a e, k zvážení to dostaneme 9. července. Budete mít možnost připomínkovat až do 4. září, do konce září potom vypracujeme pozměňovací návrhy. Schváleno by to mělo být 17. října. Já vím, že to je náročný program, ale nám jde o to, aby ta jednání s členskými státy nad tímto tématem byla dokončena ještě v tomto funkčním období parlamentu. Nechceme totiž, aby celá ta věc uvízla ve váku mezi dvěma funkčními obdobími, protože to by našim spotřebitelům neprospělo. Ale mohu vás ujistit, že tento spěch nebude na úkor detailů v textu. A mohu vás také ujistit, že na zpracování tohoto balíčku vrhneme veškeré dostupné zdroje. Tímto končím naše zasedání až do tří hodin. Děkuji.